a cený. A taky jsem do kabin a do sálu eh, dal eh, roz, eh, rozdat pár listů ve francouzštině a angličtině, kde jsou uvedené, uvedená podstatná ustanovení smlouvy, která trošku pomáhají tedy orientovat se v tomto normativním labirintu. Takže abych se vrátil k tématu. Co se týče výlučných kompetencí uzavírat mezinárodní smlouvy, pan e, Ciska, zpravodaj, by rád věděl, zda vstup v platnost Lisabonské smlouvy eh, se odráží Eh, vzhledem k judikatuře soudního dvora o, eh, ve věci Lugano, tedy je to stanovisko 103 k Lugano. O, o co jde v tom stanovisku Lugano? Jedná se o možnost uzavřít smlouvu, dohodu jako dohoda Lugano, která eh, rozšiřuje vlastně eh, bruselské nařízení na země eh, Evropského ekonomického prostoru. A ve svém rozsudku soudní dvůr prohlásil, že společenství je výlučně kompetentní k uzavírání Eh, dohody podobné jako, eh, eh, jako tato a podle nařízení Bruselu 44.1 představuje konzistentní soubor norem, které jsou závazné především pro soudy národních soudů v členských zemích. A tomu říkáme volný pohyb rozsudků. A v rámci té, tohoto volného pohybu rozsudků postupně se objevily tři režimy. Nejprve umluva eh, eh, z Bruselu z roku 1998, podle článku 220 smlouvy, která žádá, aby členské státy uzavřely dohodu mezi sebou, tak, aby to usnadnilo volný pohyb těchto soudních rozhodnutí. A po této umluvě jsme přešli k nařízení 44 na základě Maastrichtské smlouvy s třemi pilíři. Pak následovala Amsterdamská smlouva, e, která situaci komunitarizovala svým způsobem, takže se tato umluva stala nařízením a parlament se k tomu pouze vyjadřuje stanoviskem. Nyní Lisabonská smlouva situaci mění. Pilíře zmizely a celá tato materie je předmětem běžného eh, postupu spolurozhodování eh, parlamentu a rady. Celá tato oblast je nyní zkoumána za účelem reformy v rámci přípravy zelené knihy, kterou komise chystá do konce roku. Musíme si připomenout tento vývoj s tím, že vycházíme z úmluvy až po spolurozhodování. Od e, úmluvy z Lugána a nařízení 43 parlament tehdy pouze vydal stanovisko a e, nyní je to předmětem spolurozhodování, čili to je potřeba brát v úvahu. A ať je téma jakkoliv složité, já doufám, že tu situaci dokážu prezentovat dostatečně jasně a srozumitelně. A pokusím se vám prezentovat možná takové dva, tři přechody, jako kdybychom hm, procházeli bránami nebo jako matriošky, ono, s tím, že v každé té panence je další menší. Po, eh, Lisabonská smlouva vlastně zavádí kategorie kompetencí, což nebývalo v římské smlouvě. Teď máme tři kategorie. Jsou je výlučná kompetence, eh, pravomoci, výlučné pravomoci, konkurentní pravomoci, pravomoci na podporu, koordinaci a dodat, do, doplnění. Já budu hovořit pouze o výlučných eh, pravomocích, protože to je naše téma. V článku 3 smlouvy eh, pět výlučných pravomocí je citováno. Je celní unie, eh, pravidla hospodářské soutěže, měnová politika, uchování biologických zdrojů a společná obchodní politika. To není nic nového. Eh, oproti předchozí situaci a všechny tyto oblasti byly předmětem eh, výlučné pravomoci, tak jak to uznal eh, soudní dvůr, čili výlučná pravomoc společenství. Co se týče hospodářské soutěže, Lisabonská smlouva se pouze omezuje na hospodářskou soutěž nezbytnou pro dobré fungování vnitřního trhu. Všechno ostatní zůstává nadále v pravomoci členských států. Ovšem, tyto pravomoci tady nekončí. To nekončí e, pravomocemi specifikovanými v článku 3, protože článek 3 má ještě odstavec 2. A tento druhý odstavec uvádí, že Unie má rovněž výlučnou pravomoc uzavírání mezinárodních dohod, pokud uzavření takové dohody je e, uvedeno v legislativním aktu Unie nebo mu to umožňuje e, vykonávat vlast interní pravomoci nebo tehdy, když toto může ovlivnit společná e, pravidla nebo je změnit, nebo změnit jejich dosah. Co znamená tento článek, tento odstavec 2? Ten pouze uvádí ve smlouvě judikaturu, která se již osvědčila, judikaturu soudního dvora, která vychází e, vlastně až po umluvu z Lugána a kdy staví paralelu mezi interní a externí pravomoci. Právníci by to latinsky nazvali inforo interno a inforo externo touto normou článku 3 odstavec 2 vnější pravomoci, které doposavat byly implicitní v rámci judikatury soudního dvora, tak tyto pravomoci jsou nyní explicitní, neboť jsou jmenovitě uvedené v článku 3 smlouvy. A na doplnění této výlučné vnější pravomoci článek 216 smlouvy uvádí, že Unie může uzavřít dohodu s jedním nebo více třetími státy, pokud s tím počítá smlouva, nebo pokud uzavření takové dohody je nezbytné pro uplatnění nebo realizaci některého z cílů smlouvy. A nebo pokud je to uvedeno v závazném právním aktu Unie, který může ovlivnit nebo změnit některá společná pravidla. Čili v podstatě ta formulace je stejná jako v, e, v případě implicitních pravomocí článku 3 odstavec 2. Rád bych také dodal, že čím jsou interní pravomoci silnější, tím jsou vnější pravomoci rovněž silnější. To znamená, že pokud vnitřní interní pravomoc počítá s běžnou legislativní procedurou, to znamená spolurozhodování, tedy spolurozhodování parlamentu a rady, externí pravomoc ve stejné oblasti, toto absorbuje plně to znamená, že je také výlučnou ve výlučné pravomoci. To znamená, že členské státy ztrácí, jako, ztrácí jakoukoliv možnost jednat. To jsem tím chtěl říci, těmi, těmi pravomocemi. Tedy tou absorpcí a, a tou výlučnou, vyčerpávající pravomocí. dívali, takže dívali jsme se na článek 3, na článek 216 a ty pouze zafixovaly judikaturu soudního dvora. A teď se dostávám k otázce, která mi byla položena, a sice zda Lisabonská smlouva něco mění na judikatuře vyplývající ve věci Lugano. Já bych intuitivně odpověděl, že nikoli, protože vlastně smlouva pouze tady mm, opakuje judikaturu, která již byla vydaná a nemělo by se na aký nic měnit. Nicméně, Teď se dostáváme k první překážce nebo k první matriošce, která skrývá další. Protože, jak jsem říkal, že se pravomoc nezdá být změněná, ovšem není tomu tak. Takže vezmeme si článek 2 smlouvy. Tam je seznam výlučných pravomocí a předtím článek 2 a ten začíná takto. Pokud smlouvy přísknou Unii výlučnou pravomoc v určité oblasti, jedině e, Unie může přijímat zákonné normy. To jsem říkal. Členské státy tady ztrácí jakoukoliv pravomoc jednat. Pouze Unie může přijímat závazné Eh, eh, právní normy. Co to znamená? To znamená, že od 1. prosince ve všech tématech, která jsem tady citoval, členské státy už nemohou nic dělat. V některých konkrétních odvětvích v těchto výlučných pravomocích se může objevit právní vákuum. Pokud Unie zatím nepřijala žádnou, žádnou úpravu a členské státy již nemají možnost přijímat úpravu v těchto věcech. A smlouva, a tak to uvádí i některé rozsudky soudního dvora, smlouva má tady ustanovení o flexibilitě. A v tomto článku 2 je tedy rovněž řečeno, že členské státy mohou přijímat právní normy nezávisle, pokud jim to Evropská unie dovolí. Nebo pokud eh, se jedná o implementaci eh, právních norem Unie. Čili co v oblasti výlučné pravomoci, jestliže Unie zatím nepřijala eh, za nezávaznou úpravu, Unie může povolit členským státům tak učinit. Pan Číska si to jistě pamatuje, protože k tomu přesně došlo. Přestože tehdy ještě neexistovaly eh, výlučné pravomoci, když v červenci tohoto roku eh, nařízení 662 z roku 2009 eh, bylo přijato a tento nařízení počítalo se zvláštní procedurou, v níž společenství, to ještě bylo podle staré smlouvy, společenství umožňovalo členským státům uzavírat dohody se třetími státy v těch oblastech, které spadají do práva podléhajícímu e, smluvnímu nebo nesmluvnímu právu. Výlučná pravomoc existuje, ale si, přetrvává tam, ale Unie může volně, zcela volně nikoli. Nikoli zcela volně. Eh, Unie vydá povolení, které samozřejmě musí být v souladu eh, s aký komunitér. To znamená, že v tomto konkrétním případě povolení k uzavření dohody jako v případě Brusel 1, to znamená volný pohyb rozsudků, je to možné? Je možné povolit členským státům vlastní úpravu nebo ne? Domnívám se, že tuto otázku je třeba si položit. V tuto chvíli za stávající právní úpravy a s Lisabonskou smlouvou platnou pár dní odpověď podle mého názoru není jednoznačná. Myslím, že na to lze odpovědět dvojím způsobem. Já bych osobně preferoval říci ne. Není možné umožnit členským státům uzavírat dohody v rámci Bruselu 1, protože pravomoc zůstává pravomocí Unie u těchto mezinárodních smluv. A druhá odpověď by zněla ano, lze jim to umožnit, ale za konkrétních podmínek. Takže podívejme se na tyto dvě možnosti. No, non possono essere autorizzati. Odpovíme-li ne, Není možné povolit eh, členským státům, aby podpisovali takovéto mezinárodní dohody. Zohledňujeme komunitární dohodu, to znamená Brusel 1 je globálním systémem pro právní spolupráci mezi soudci 27 členských států s výjimkou Dánska, tedy 26 členských států, protože Dánsko je výjimkou. Fakt, že tato pravomoc zůstává výlučně v rukou Evropské unie, odpovídá eh, také eh, doložce, ochranné doložce. Protože pak, když Evropská unie uzavírá tyto smlouvy, uzavírá je podle článku 216 a také podle článku 218. Článek 218 smlouvy předpokládá, že pro tyto dohody je nutná, nutný souhlas, povinný souhlas Evropského parlamentu eh, a nebo souhlasné stanovisko podle předchozí smlouvy. Tak teď se mluví o souhlasu z Evropského parlamentu, který může přijmout nebo odmítnout uzavření nějaké dohody. To je úplně nové, tento koncept souhlasu Evropského parlamentu je to daleko větší účast parlamentu při uzavírání všech těchto dohod. Tolik tedy první typ odpovědí. Výlučné pravomoci mohou být povoleny, ale toto povolení členským státům neodpovídá současnému právu EU. Tudíž Evropský parlament se více podílí na uzavírání smluv. A tedy se podíváme na tu druhou odpověď. Ano, můžeme dát povolení členským státům, ale za určitých podmínek. Tady se musíme eh, odkázat na prohlášení v příloze této smlouvy, a to je ta druhá matrioška, kterou tady otvíráme. Prohlášení číslo 36 což je v příloze, což se nachází v příloze smlouvy. Prohlášení týkající se článku 218, který jsem právě citoval, jde o fungování Evropské unie, týkající se eh, vyjednávání a uzavírání mezinárodních smluv členskými státy v oblasti svobody, eh, spravedlnosti a bezpečnosti pokud jde o prostor svobody, bezpečnosti a svobody, tady nacházíme právní spolupráci a volný pohyb rozsudku. Co říká toto prohlášení? Tady vám to přečtu. E, mezivládní konference potvrzuje, že členské státy mají právo vyjednávat a uzavírat dohody s třetími zeměmi v oblastech pokrytých třetí částí eh, eh, občans, eh, právní spolupráce v občanských věcech, pokud tyto dohody jsou v souladu s komunitárním právem. To znamená, že členské státy mohou uzavírat takovéto dohody za podmínky, že tyto dohody odpovídají komunitárnímu právu. Jsou v souladu s tímto právem. To znamená, jakýkoliv členský stát, pokud respektuje právo EU, může tyto dohody uzavírat. Odpovídá to skutečnosti? Tady si myslím, že je nutno věci upřesnit. Jde o kapitoly týkající se eh, občanské, spolupráce v občanských záležitostech, policejních a trestních. A to nejsou oblasti výlučné pravomoci, to jsou, eh, tady je situace hospodářské soutěže. Takže si kladu otázku, jestli nařízení Brusel 1 spadá do rámce této oblasti. A to je ta třetí matrioška, kterou tady musíme otevřít. A dostávám se ke kapitole pravomocí. Tyto pravomoci v kolizní v oblasti prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Tyto kolizní pravomoci jsou poskytovány povinně, zatímco ty výlučné jsou vlastně výjmenovány. Ty ostatní, ty sdílené pravomoci, nejsou součástí výlučných pravomocí, což je zcela přirozené. Co nám říká článek 4? Eh, Evropská unie sdílí pravomoci s členskými státy, pokud eh, smlouvy eh, mu poskytují pravomoci, která nespadá pod oblasti pod články 3 a 6. Máme tady vnější pravomoc uzavírat mezinárodní dohody a teď jsme se právě dohodli, že tato vnější pravomoc, pravomoc e, spadá pod Brusel 1. Když jsme otevřeli ty tři matriošky, tak se vlastně nacházíme ve výchozím bodě opět. To znamená, že jde o oblast, kde prohlášení v příloze ke smlouvě předpokládá, že tady je možnost uzavírat dohody, pokud odpovídají komunitárnímu právu, ale jde o sdílenou pravomoc nebo jde spíše o pravomoc, která je překonána výlučnou pravomocí podpisovat mezinárodní smlouvy. Lisabonská smlouva vstoupila v platnost před dvěma dny teprve. A tady stojíme před velice eh, amorfním eh, tématem, vlastně nebyla stanovena žádná doktrína, která by to upřesnila, takže já se pokusím vám poskytnout první odpověď, která je negativní a zdůrazním pravomoci eh, Evropského parlamentu při uzavírání dohod a při schvalování Evropským parlamentem eh, eh, komunitárního AKY. Ale mám-li být korektní, tak vám také musím citovat to prohlášení 36 poskytující členským státům možnost uzavírat dohody v oblasti právní spolupráce pokud tyto dohody jsou v souladu s komunitárním právem. A tady skončím a samozřejmě vám zůstávám plně k dispozici, máte jakýkoliv dotaz. Děkuji. Grazie. Děkuji. Chci poděkovat panu doktoru Periliovi. Děkuji za právní ilustraci a za prezentaci jednotlivých doktrín a pravidel, platných pravidel. Paní Wallis požádala o slovo, zahajuji diskuzi. Paní Wallis. Thank you very much, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já se nechci až tolik zapojit do diskuze, jako spíš udělat několik připomínek. Chtěla bych velmi poděkovat zástupci právní služby za tuto zprávu. Jak již zaznělo, jsme opravdu na začátku Lisabonské smlouvy, nicméně ty oblasti, které zde byly naznačeny, ovlivňují celou řadu věcí, které, kterými se zabýváme, včetně dnešního programu jednání. Já mám takové trochu podezření, že by bylo vhodné nejen pro mě, ale pro celou řadu dalších členů, kdyby nám právní služba dala jistou zprávu v písemné podobě, abychom měli lepší přehled o tom, do jaké míry se tyto věci týkají právě naší činnosti. Pro mě osobně by to bylo velmi užitečné. Děkuji. Dobře, paní Lichtenberg. Já bych chtěla poděkovat za tuto zprávu. Já mám ale akorát pocit, že děláme, jako kdyby Lisabonská smlouva vznikla z ničeho nic před dvěma nebo třema dny, ale právníci o tom diskutují přece již dva, tři roky a to do posledního detailu. Já už ani nevím, na kolika schůzích jsem se zúčastnila rozpravy o Lisabonské smlouvě. Myslím si, že by neměl být problém dostat jistý právnický i rozklad eh, Lisabonské smlouvy a jejich dopadů na naši činnost. Já bych se chtěla k tomu ještě eh, zeptat. Není to přeci tak, že by 30.11. přestala fungovat přestal fungovat právní vesmír, tak říkajíc. Možná je to spíš opravdu tak, že stále ještě existuje jistá judikatura, ze které můžeme vycházet. Já nemám takový pocit, že by najednou jsme se dostali do dubuji osvícenství, kdy najednou opravdu začínáme všemu rozumět. Já bych se chtěla tedy zeptat, zda máte pocit, že existují jistá právní pravidla, která spočívají s eh, tím právním, eh, která ovlivňují ten právní základ. Mě by toto opravdu zajímalo. Děkuji. Grazie. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Teď kolega Zvěvka. Rovněž kieruję slova poděkování do e, služb právních e, za... Děkuji. I já bych chtěl poděkovat právní službě za tento vstup do diskuze. Já nepochybuji o tom, že tato diskuze bude trvat ještě několik měsíců, protože v Konec konců jde o fungování společenství a také o fungování jednotlivých členských států. Já souhlasím s Danou Wallis. Určitě by bylo dobré, kdybychom vaše eh, právní eh, rozklady dostali písemnou formou. Souhlasím ale také s tím, že se nenacházíme v žádném právním váku. již existuje celá síť právních řešení a my akorát musíme vždy najít to správné řešení z této sítě, abychom se dostali přes to přechodné období. Mám na pana profesora ještě několik otázek, které by nám mohly poskytnout více informací. Za prvé jde o článek 3. Zde jde o tu výločnou kompetenci Evropské unie eh, při uzavírání mezinárodních smluv. Lisabonská smlouva dává Evropskému společenství výlučnou kompetenci při uzavírání také takových slov, které doposavať spadaly do eh, eh, sdílené kompetence. Ještě předtím, než Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, čekali jsme na výsledek referenda v Irsku, čekali jsme na rozhodnutí polského a českého prezidenta, Víme všichni, že to chvilku trvalo, ale tehdy zazněly v diskuzi poměrně důležité argumenty. Jeden z nich byl, že Lisabonská smlouva posiluje kompetence národních a Evropského parlamentu. Víme přibližně, v jakých oblastech mají vnitrostátní nebo národní parlamentu posílený pravomoci já bych se chtěl zeptat, na váš názor, jak evropské, pardon, jak eh, vnitrostátní parlamenty, jak národní parlamenty budou vykonávat své pravomoce ve světle Lisabonské smlouvy, právě pokud jde o vnitřní záležitosti a o oblast bezpečnosti. Jaký bude tedy vztah mezi eh, národními parlamenty a Evropským parlamentem? Vy jste také říkal, že Lisabonský, eh, Lisabonská smlouva v podstatě nic nemění na Lugánu. Já se teda zeptám oklikou. Jestliže Evropský soudní dvůr poskytne právní výklad svých rozsudků, eh, které byly rozhodnuty podle Lugána ve světle Lisabonské smlouvy, bude eh, takovýto výklad stejný jako doposavat? Děkuji. Děkuji. Grazie, prezidenti. Eh, non c'è inter... Děkuji, pane předsedo. Bohužel nemám tlumočení do bulharštiny, budu mluvit tady italsky. Chtěl bych se zeptat na článek dvě této smlouvy. Zdá se mi velice zajímavý a bylo by dobré znát stanovisko právní služby k tomuto bodu. Jaká instituce v členském státu může požádat o toto povolení? Jaká instituce může poskytnout toto povolení? členskému státu. Když jde o povolení týkající se výlučných pravomocí EU. Kdo v Evropské unii poskytne toto povolení? Kdo může být považován za právnickou osobu? Kdo může nahradit instituce? a poskytnout toto povolení a kdo v členském státu může o to povolení žádat. Děkuji. Kolega Bodu. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že my všichni budeme potřebovat ještě více informací od našich právníků. Myslím si, že v prvé fázi by to ovšem měly být spíše orientační informace. Konec konců ani tyto směrnice nebo tyto eh, dokumenty nebudou oficiálním výkladem stávajících pravidel. Děkuji. Ci sono altri interventi? Další žádosti o slovo? Paní Lichtenbergerová. Eh, Pokud jde o to písomné schrnutí, jestliže jej dostaneme, tedy schrnutí toho, co jsme dnes slyšeli ze strany právní služby, potom si myslím, že by bylo dobré, kdyby tyto informace byly vstaženy pomocí příkladu na stávající aktuální záležitosti, na konkrétní judikaturu například, nebo například na uzavírání dohod v oblasti dopravy, v oblasti letecké dopravy například. Bylo by dobré, kdybychom to tedy mohli aplikovat na konkrétní příklady, abychom měli jasno v tom, jak jednotlivé postupy budou mít dopad na praktické fungování Evropského parlamentu. Bylo by tedy dobré, kdybychom neviděli pouze ty tři bábušky, ale kdybychom měli opravdu ty eh, konkrétní příklady scénáře, podle kterých se to bude vyvíjet. Kdo další žádá o slovo? Někdo. Takže poprosím pana Perlio, aby laskavě zodpověděl tyto dotazy. matriošky jsou zajímavější než otázky dopravy. Není-liž pravda. Chci vám poděkovat za všechny tyto dotazy. Sicuro anzitutto la, la viceprezidente Wallis che... Eh... Rád bych ujistil paní Ulis, tom slova smyslu, že eh, ta písemná zpráva bude záhy k dispozici a bude zaslána všem členům tohoto výboru. A mám zodpovědět tu první otázku. A položilo ji více poslanců. Eh, to znamená otázka právního vákua tak já odpovím ne. Neřekl jsem, že tady je právní vakuum od 1. prosince. Já jsem se pouze pokusil to nějakým způsobem eh, vysvětlit a pokusím se to teď udělat ještě konkrétněji. Pokusil jsem se vysvětlit problém, který by se mohl jevit v okamžiku vstupu v platnosti smlouvy, smlouva, která poskytuje výlučné pravomoci jinému orgánu, to znamená Evropské unii, tím, že odebere tyto pravomoci členským státům, které předtím v minulosti až do posud tyto specifické a výlučné pravomoci měly. V článku 3 máme tyto pravomoci výjmenovány. Dříve společenství, nyní Evropská unie měla tyto pravomoci, e, ta celní unie a tak dále. To existovalo už e, od okamžiku, kdy euro vstoupilo v platnost biologické zdroje, biologické zdroje e, v mořích a tak dále. To už existovalo předtím, takže tady není žádné vzduchoprázdno, žádné vakuum v této oblasti, ale to neznamená, že tyto oblasti byly byly plně pokryty. Existuje společná obchodní politika určitě, ale vezměme si odvětví, kde by Evropská unie měla zasahovat, ale doposud to nedělala. To je nové v Lisabonské smlouvě. I když tady jsou e, témata pro výlučnou pravomoc EU v okamžiku, kdy Evropská unie není schopna okamžitě zasáhnout, Evropská unie má možnost umožnit členským státům přijímat právní normy. Čili tady není právní vzduchoprázdno, právní vákuum. Je tady něco nového a ta novinka spočívá v tom, že členské státy dostanou povolení přijímat právní normy i v oblasti výlučné pravomoci EU, což znamená, že tady není jenom přenos eh, svrchovanosti členských států směrem k EU, ale v dalších případech je tady možnost, že Evropská unie vrátí členským státům v některých specifických případech pravomoc přijímat právní normy. A jde o výlučné pravomoci, protože tam, kde jsou sdílené pravomoce, tam to již existovalo. Já jsem Eh, citoval nařízení týkající se eh, povinností smluvních a nesmluvních. Takže Doufám, že teď je to jasnější. Ten problém vyvstává v okamžiku, kdy dostaneme výlučnou pravomoc a Evropská unie může zároveň povolit členským státům, aby přijali právní normy v této oblasti výlučné pravomoci. A chci pogratulovat bulharskému kolegovi za vynikající italštinu. Vy jste se ptal, po kom členský stát může požadovat toto povolení. To jsou člen, dotčené členské státy. Pan Civka to zná velmi dobře v rámci tohoto nařízení, které jsem citoval je mnoho členských států, které zasáhly právě prostřednictvím rady, protože je nutné, aby to byla rada, která požádá o povolení e, dohody e, hledis, z hlediska rozhodovacího práva. Ten, ta eh, žádost o povolení musí být sformulována členskými státy, které se sejdou na radě. Kdo poskytuje toto povolení? To je otázka komplikovanější, složitější v angličtině triky, protože to povolení protože podle smlouvy to povolení má dát EU, ale tam se nespecifikuje, jaká instituce v EU to učiní. A teď se to musí prověřit. Takže bych mohl odpovědět, že EU se opírá o e, prováděcí přepisy v této oblasti. Máme-li zůstat tedy v té oblasti, která nás zajímá, to znamená nařízení Brusel 1. Toto nařízení závisí na normálním postupu, to znamená na spolurozhodování a povolení může být poskytnuto jenom na návrh komise, která dostane žádost ze strany členského státu se společným souhlasem Evropského parlamentu a rady, protože jde o aplikaci postupu spolurozhodování. Paní Lichtenberg mě požádá o příklady. in questo caso noi parliamo di accordo. Abychom hovořili přesně. Je-li řeč o mezinárodních smlouvách podepsaných členskými státy e, v oblasti e, právní pomoci a právní spolupráce v e, občanskoprávním tématu, to, jsou, to je velice specifické. Když bychom si vzali třeba mezinárodní smlouvy pro oblast dopravy, tam se to, ta právní prostředí značně liší. Já tady nebudu citovat všechna odvětví, právo životního prostředí a jiné oblasti, ale když si vezmeme třeba sdílenou pravomoc v oblasti životního prostředí doprava, Eh, například ve smlouvě jsou ustanovení, podle něž členské státy mají možnost uzavírat mezinárodní dohody, protože se jedná o sdílenou pravomoc. A protože to podlehá zvláštnímu ustanovení eh, v, ve smlouvě týkající se mezinárodní spolupráce, právní pomoci. A eh, v tomto případě je ve smlouvě pouze prohlášení do deklarace. Deklarace má zcela odlišnou povahu od, než eh, ustanovení smlouvy. Abych odpověděl na otázky zpravodaje. Především co se týče národních parlamentů. Jak víte, v oblasti eh, právní trestní občanské e, spolupráci. Tam je ta role velmi specifická. Národní parlamenty musí být informovány na základě článku, článku smlouvy, ohledně ehm, právních aktů přijatých Unii, národní parlamenty na základě protokolu o subsidiaritě, národní parlamenty se mají mít možnost vyjádřit, mají na to lhůtu 8 týdnů, aby vydali stanovisko týkající se legislativního návrhu ze strany Evropské komise a vyjadřují se k tomu, zda je nebo není respektován princip subsidiarity. To znamená, role evropských parlamentů je důležitá, protože Národní parlament může namítnout, že princip subsidiarity tady není dodržen a může podat žalobu k soudnímu dvoru proti takovému návrhu. Ale tady se nejedná o legislativu Evropské unie. Nejedná se o nařízení ani o směrnici, ale jedná se o mezinárodní dohodu. Mezinárodní dohodu uzavřenou buď Evropskou unii v případě výlučné pravomoci, nebo uzavřené členským státem, protože eh, podmínky pro uzavření takové dohody jsou naplněny. V případě mezinárodních smluv národní parlamenty nevstupují do hry tam tam nemají k tomu v tom žádnou roli. E, pouze v jediném případě, který nesmíme podcenit, národní parlamenty vstupují do mezinárodních dohod uzavřených Evropskou unii a to se týká vstupu nebo připojení Evropské unie k úmluvě o lidských právech. Článek 218 smlouvy počítá s tím, že tuto dohodu musí ratifikovat členské státy. A taková ratifikace ve velké části členských zemí znamená, že je to ratifikováno národními parlamenty. Ovšem, co se týče uzavírání mezinárodních dohod, články 216 a 218 smlouvy jsou zcela jasné. Ovšem, počítají se s souhlasem Evropského parlamentu. Tam jak si do toho vstupuje Evropský parlament a může říct, zda taková dohoda je nebo není přijaté, platná, možná. Ptali jste se, co by mohl e, říci soudní dvůr, pokud by eh, ve věci Lugano měli se vyjadřovat zítra a ne v roce 2006. Já jsem pracoval u soudního dvoru Neznám samozřejmě ehm, tajemství projednávání eh, ve věci Lugano, ale mohu říci, že stanovisko k Lugano se opírá především o eh, povahu systému uznávání rozsudku. Výchozí bod tohoto stanoviska je co je umluva z Bruselu a co je nařízení Brusel 1. A soudní dvůr na to odpovídá. Je to e, globální konzistentní systém právních norem, e, který umožňuje řešení sporů tím, že umožňuje všem národním soudům Eh, pravomoc vydávat rozsudky, které jsou automaticky eh, uznané v ostatních členských státech. Čili ono je to závazné pro eh, všechny soudní systémy v členských zemí. A to je tedy, má specifický charakter a vzhledem k tomu členské státy již nemají možnost v těchto oblastech uzavírat mezinárodní dohody, jedině společenství tak může činit. Stanovisko Klugánu mělo za cíl pouze eh, rozšířit účinnost na země EFTA, ale eh, tady soudní dvůr eh, řekl ne a to proto, že vlastní obsah nařízení Brusel 1 to nedovoluje. Znáte to nařízení? stále roste jeho obsah a v návrhu zelené knihy komise by dokonce chtěli odstranit eh, proceduru exekvátor. Eh, dnes se výkon rozhodnutí eh, provádí běžným postupem, zatímco pokud by třeba polský soud vydal rozsudek, ten rozsudek bude automaticky vykonatelný ve Francii. To je navýšení eh, eh, v pravomoci Evropské unie, to navýšení systému uznávání a vykonávání občanskoprávních rozsudků. My pouze posilujeme tuto vnitřní pravomoc. V rámci akademického bilaterálního případu mezi vámi a mnou, bych řekl, že soudní dvůr pravděpodobně by asi zašel ještě dál ve svých úvahách, uh, úvahách aplikovaných již ve stanovisku k Lugánu. Protože nařízení eh, Brusel může být ještě posíleno. může se tam vrátit arbitráž. Ty nejsložitější pře v členských zemích v současné době, že se řeší zpravidla arbitráží a ta zatím není pokrytá nařízením Brusel 1. To znamená, že návrh komise počítá s arbitrážním řízením alespoň části v případě nařízení Brusel. To znamená, že arbitrážní rozsudky by také se mohly volně pohybovat po Evropské unii. Čili tam se dostáváme ještě na vyšší uh, úroveň úroveň evropské integrace. A to kritérium soudu je toto. Čím je vyšší integrace, protože se jedná o výlučnou pravomoc, tím je ta pravomoc vnější eh, výlučně, výlučnější. Doufám, že jsem odpověděl na všechny vaše otázky a děkuji vám za pozornost. Předseda. Děkuji vám, doktore Peridlo, za e, váš výklad. Děkuji srdečně za e, tu přesnost a za vaši argumentaci. Odpověděl jste e, všem zvídavým otázkám, takže děkujeme srdečně. in claris non fit interpretatio, jak říká římské právo, čili jsou-li věci jasné, není nutné je interpretovat, ale to se stane v jednom případě z tisíce, to se skoro nikdy nestane, aby tam nebyl prostor pro interpretaci práva. My jsme se pustili do nové Odizeje, protože Lisabonská smlouva to je skutečná odizea a Lisabonská smlouva bude v příštích letech předmětem řady různých interpretací a my se musíme připravit na tyto otázky a nesmíme zapomínat, že náš parlamentní výbor má také povinnost interpretace v řady případů. Takže si můžeme vyhrnout rukávy a pustit se do těžké práce. Děkuji. Děkuji za všechna vaše vysvětlení a podobně jako paní Wallis, bych eh, rád, pane doktore Perilo, teď, co máte trochu více času, tak bych byl rád, kdybyste nám mohl poslat text těch vašich poznámek písemně, protože nám to bude sloužit jako vodítko mm, na, té, na počátku naší cesty vyplývající z Lisabonské smlouvy. Takže nyní přistupujeme k dalšímu bodu a je to bod 26. Já totiž eh, potřebuji vás seznámit také s drobnou zprávu. My jsme dostali požadavek ze strany eh, předsedy Lopeze Aguilara, předsedy výboru pro občanské svobody. A on se ptá na právní základ týkající se tří problémů a tří iniciativ. Nařízení vyplývajícího z eh, vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. A zajímá ho, jaký hm, právní základ budou mít tyto tři iniciativy. Jestliže nařízení mění dřívější nařízení, je to v oblasti boje s terorismem. boj. Eh, jedná se o boj proti al a Talibánu. Pak je tam další návrh nařízení rady, eh, který pozměňuje dřívější nařízení, to se týká některých restriktivních opatření eh, ohledně Zimbabwe. A dále je tu návrh nařízení rady, E, týkající se restriktivních opatření specifických proti Somálsku. A pro boj proti osobám, právnická, právnickým či fyzickým osobám, e, konkrétně vyjmenovaných takže otázka zní, zda tam je dvojí právní základ. Zda se jedná o články 75 a 215 Lisabonské smlouvy, které v tomto případě platí. A tak já jsem se opřel o náš cený sekretariát a dospěli jsme k řešení, které já nyní vám mohu zde Eh, oznámit. Můžete si k tomu přečíst zdůvodnění. A jedná se o vnější eh, aktivity Evropské unie. Je to pátá část titulu 4, restriktivní opatření. Jedná se o článek 215, v tomto případě restriktivní opatření. A v tomto článku se připomíná, že rozhoduje kvalifikovaná většina, čili tady už není nutná jednomyslnost, na základě návrhu vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. To znamená, že musí být předložený návrh tímto vysokým představitelem a Evropský parlament o tom má být informován. Já se domnívám, že toto poslední dovětek je velmi důležitý, protože to znamená, že ten postup bude záležet na rozhodnutí vysokého představitele, který byl právě jmenovaný a jehož mm, eh, úřad zatím není funkční, což je trošku problém, který musíme brát v úvahu. Lisabonská smlouva uvádí, že v případě iniciativy přijete eh, jakožto restriktivní opatření vůči osobám, Eh, které se dopustily terorismu. Právní záruky je třeba dodržet. A citoval bych také článek 75. Komise pro eh, veřejné svobody, občanské svobody, se ptá, zda je možné dovolávat se ustanovení Ono je to trošičku složité, tady ty právní termíny, teď mám na mysli tlumočníky, kteří to nemají lehké. Kromě článku 75, eh, tedy kromě článku 215 máme ještě článek 75, a řešení, které já navrhuji, je toto. V případě eh, zahraničních akcí, ať už se jedná o Zimbabwe nebo o Somálsko, Právní základ, který tomu nejlépe odpovídá, je článek 215. In questo caso però devono essere soddisfatte alcune condizioni. Ale tady musí být splněny určité podmínky. To opatření se musí opírat o e, návrh e, vysokého představitele a to opatření také musí obsahovat nutná opatření pro ochranu právních záruk těchto osob. Mm, eh, condizioni rispettate in questo campo e quindi la situazione resta aperta. La base giuridica ehm, zůstává to otevřeným, že podmínky ještě neexistují. Ta, ne, ta nejadekvátnější ten nejadekvátnější právní základ týkající se té druhé otázky, to znamená vnitřních činností, nikoli vnějších, protože to vnější to bylo Somálsko a Zimbabwe, ale ty vnitřní týkající se al kaidy to je tedy vnitřní činnost, boj proti terorismu, je to, tady se aplikuje článek 75. A tady bychom potřebovali dvojí právní základ. No. V jednom případě se používá jeden článek, v druhém případě druhý článek pro vnější činnost článek 215 a pro vnitřní 75. Of. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl informovat tento výbor, že právní služba zcela souhlasí s analýzou pana předsedy. Pokud jde o návrh, který se týká al kaidy doplnili bychom jenom dvě věci. Za prvé, že se to odkazuje na rozhodnutí z komitologie z roku 1999 a na základě tohoto rozhodnutí je naprosto jasné právní službě, že není možné po 1. prosinci 2009 se odvolávat na rozhodnutí komitologie z roku 1999. Za druhé je to legislativní akt a proto se uplatňuje protokol číslo 2, tedy o roli e, vnitrostátních parlamentů. Jestli ještě předtím, než tedy e, rada rozhodne podle článku 75, je nutné, aby došlo k jistému institucionálnímu vyčištění těchto procesů, že bychom se tedy zbavili toho rozhodnutí komitologie z roku 1999. Jinými slovy, pane předsedo, zcela souhlasím s tím, co jste říkal. Sí, la parola a Cecilia Wikström. Cecilia Wikström, alltså. Tack, herr ordförande. Jag vill bara efter den sista kommentaren... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat také právní službě za tuto poslední připomínku. Chtěla bych ještě říci, že v případě, že jistá omezení jsou naprosto srozumitelná, jasná, tak eh, z toho můžeme také vycházet. A to potřebujeme. Já si myslím, že je potřeba, abychom vyjádření, která zde dostáváme, byla naprosto jasná, srozumitelná a zřetelná a v pouze vágní. Musí jít prostě přímo k meritu věci. Já bych byla také ráda, kdybychom k tomuto měli eh, písemný dokument. Tam totiž toho budou ty věci naprosto zřejmé. Děkuji. ci sono interventi, noi dovremmo vo- votare questa. Nikdo jiný nežádá o slovo a měli bychom odhlasovat tento návrh, protože je jasné, já jsem tady citoval různé podmínky. Vše nám ještě objasnila právní služba, a, e, takže to jsou podmínky, které, základní podmínky a teď musíme eh, o tom rozhodnout a potrhnout tyto podmínky. Je to takový celek, nejde pouze o to, že bychom tady stanovili eh, právní základ. V jednom případě článek 215 a v druhém případě 75. My jsme tady proto, abychom ten návrh obohatili. A e, postup by měl respektovat e, podmínky záruky. Kdo je pro? Hlasujeme. Hlasujeme. Souhlasíte s touto odpovědí? Kdo je proti? Zdržel se. Přijato. A teď e, přistupuje k bodu 17. Spravodajem je pan Cěvka. Je to posouzení a přeskum nařízení Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, ze všeho nejdříve bych chtěla říci, že chtěl říci, že pracovní dokument, který jsme vám dali k dispozici, se zabývá touto věcí pouze obrysově. Je to jakýsi úvod k této práci. Doufám, že tento dokument bude sloužit k diskuzi a já bych rád pouze poukázal na ty nejdůležitější věci. Jestliže na tomto tématu budeme pracovat ještě déle, tak to ještě určitě rozpracujeme více do detailu. Čím díle, déle se tímto tématem zabývám, čím eh, více se zabývám touto zelenou knihou, eh, tím je to zajímavější. Chtěl bych poděkovat komise za připravu eh, těchto dokumentů. Faktem je, že Brusel 1 musí být revidován při v některých aspektech. Chtěl bych také říci, že, autoři toho, že obdivuji autory tohoto nařízení. Je to totiž téma, které je opravdu velmi složité. To uvidíte konec konců za chvíli všichni sami. Nařízení Brusel 1 je skvělým příkladem dokumentu, který usnadňuje život podniků i osob v Evropské unii. Vznikají ovšem některé problémy s praktickou aplikací eh, tohoto nařízení. My víme, že to má také někdy dopad eh, i v oblasti soudních rozsudků ESD. Eh, e My jsme uzavřeli náš pracovní program. Náš výbor pracuje z pravidla velmi úsporně, pokud jde o pozměňovací návrhy. Bylo jich osm, které byly všechny přijaty, ale tyto návrhy mají jeden zcela konkrétně specifický cíl. My máme zájem na posílení evropského kulturního práva. Proč je to důležité? Jestliže mluvíme o tom, že některé postupy budou zrušeny, že některé věci chceme prostě v Unii zjednodušit, tak musíme mít také jistou míru důvěry nikoli pouze v Evropě, ale také našim, vůči našim eh, partnerům ze zahraničí. Musíme mít důvěru vůči institucím a orgánům, které fungují nikoli pouze na vnitrostátní úrovni, ale také na úrovni společenství. Musíme být schopni tedy e, zajistit, aby se tyto instituce opíraly o společnou právní kulturu. Nyní trošku více do detailu. Pokud jde o postup exekvatur, Zde vycházím z poměrně konzervativního stanoviska. Ve skutečnosti to vypadá tak, že podíváme-li se na vnitřní trh, tak postup exekvatur se aplatňuje velmi obtížně, protože je to spojeno s velkými finančními náklady, často se čeká na rozsudek z jiného členského státu a to se promítne zejména do věcí, které se zabývají garancí aktiv u dlužníků. Jsou zde ale i jiné nástroje, například nařízení o vymáhání mezinárodních pohledávek. V takovýchto případech se postup exekvator neuplatňuje. Jsou vytvářeny jiné nástroje, které chrání zúčastněné strany v případě, že se vyskytnou problémy a čas hraje v takovýchto postupech důležitou roli. Jestliže podáte žádost pro uplatnění eh, postupu exekvatur, jen velmi výjimečně dojde k odmítnutí eh, nebo napadení eh, této žádosti. Stává se to v jednom až pěti procentech případů. To znamená, že by jsme si mohli myslet, že by bylo nejjednodušší tento postup prostě zrušit. Dnes ovšem potřebujeme alespoň minimální záruku ochrany a tuto minimální záruku ochrany bychom neměli nikdy rušit. Například, když zkoumáme doklady, zda doklady odpovídají skutečnosti, tak tam máme výhradu ordre public. To bychom měli zachovat. Vycházíme-li z toho, že existuje možnost eh, odvolat se, a to k soudu první instance, tak podle stávajícího práva je to tak, že práva žalované strany jsou do značné míry okleštěna. My mluvíme o žalované straně, která je navíc v jiném státě než ve státě, kde byl udělán rozsudek. To je samozřejmě spojeno s celou řadou nákladů pro tuto stranu, která eh, vyplývají mimo jiné z toho, že rozsudek je z jiné země, než eh, kde se nachází žalovaný. Já jsem z dlouhodobého hlediska srozuměný s cílem komise. Jestliže ale okamžitě zrušíme postup eh, exekvetu, tak by to bylo trošku tvrdé, protože ostatní právní nástroje, které zavedly a počítají s eh, postupem exekvatorů, nefungují příliš dlouho. Někdy je to tři nebo čtyři nebo pět let. A proto je dnes velmi obtížné posoudit, zda tento nástroj funguje pozitivně nebo negativně. Měli bychom tedy udělat hodnocení dopadů s ohledem na minimální záruky během procesu. Měli bychom zohledňovat také další aspekty. Například zkrácení lhůt, pokud jde o realizovatelnost rozhodnutí. Jestliže tedy chceme zkontrolovat skutečnou účinnost minimálních záruk, potom bychom měli poprosit komisi, aby se kladně vyjádřila na naši žádost zadat studii, která by ukázala, jak to ve skutečnosti funguje. Já Musím přiznat, že tato v úzovkách public policy u nás příliš nefunguje a po, po, předpokládám, že v jiných státech je to také tak. Měli bychom tedy mít jasné povědomí o tom, co tento nástroj záruky ve skutečnosti znamená a to zjistíme pouze na základě takovéto studie. Tato studie by měla být prezentativní, měla by tedy získávat informace z více členských států, nikoliv pouze z jednoho nebo ze dvou členských států. Pokud jde o finanční stránku, před nedávnem jsme se těmito věci, věcmi zabývali také z hlediska eh, úrokových sazeb. Jestliže soud vydá rozhodnutí, potom úroky jsou počítány nikoliv od momentu, kdy padnul rozsudek, ale již dříve. Měli bychom zde předložit tedy naprosto jasné návrhy. Uvědome si, že může dojít ke sporu, kde jde o několik milionů euro. Proto jsou tyto úroky poměrně důležité, respektive důležité, jak se tyto úroky budou uplatňovat. Vypočítávat, pardon. Pokud jde o oblast působnosti, zde bych chtěl zmínit pouze dvě věci. První věc se týká výživného. Máme zde nařízení 4 z roku 2009, zde se reguluje povinnost platby eh, výživného, tedy vyživovací povinnost. A já si myslím, že vyživovací povinnost by měla být vyloučena z Bruselu 1, protože vyživovací povinností se zabývá samostatné nařízení. Za druhé, a zde mám jiný názor než pan Pirlo, se to týká rozhodného soudu. Rozhodný soud by měl být, podle toho, co se zde zaznělo, také součástí Bruselu 1. Nechci říci, že bych byl zcela proti ale chtěl bych říci, že to možná není zcela v souladu s právy členských států, která vyplývají z e, ženevské úmluvy a newyorské úmluvy. Mluvili jsme o výlučné příslušnosti člensk, e, pardon, o výlučné příslušnosti e, společenství. To se týkalo také Lugána a v Lugánu nic o e, soudní příslušnosti není. Pokud jde o příslušnost soudů, a princip lispendence, tak tento princip reguluje tak e, zvané torpédování eh, jistého případu. Soud by měl mít možnost, soud tedy, na kterém se dohodly strany, takovýto proces pozastavit v důsledku tohoto principu. To by mělo mít odstrašující dopad. V praxi to povede k paralelním sporům nebo spíše řízením před soudům a to bude mít negativní dopad. Důležité je, aby rozhodnutí soudu bylo pokud možno co nejdříve, pokud jde o volbu příslušného soudu. Čas hraje také důležitou roli. My říkáme, že by to mělo trvat co nejkratší dobu a já si myslím, že bychom to měli naprosto konkrétně specifikovat. Je s tím také spojena volba fóra, před kterým se přednáší jednotlivé argumenty. v nařízení 2201 03 je již naznačeno možné řešení, pokud jde například o rodičovskou povinnost. Tato odpovědnost znamená, že soud může pozastavit rozhodnutí v případě, že v jiném členském státě jsou lepší podmínky pro to, aby, došlo, eh, aby soud rozhodnul. To je poměrně logické. Asi je pravda, že by nebylo rozumné, aby rodiče které jsou na severní polokouli, se rozhodly, že příslušný soud bude na jižní polokouli. To nedává příliš velký smysl. V takovém případě soud na jižní polokouli by mohl rozhodnout, že není dostatečně kompetentní k rozhodnutí a že by to měl dělat tedy soud kde, na té polokouli, kde se ve skutečnosti příslušné osoby nalézají. Dále se jedná o svobodu projevu a svobodu projevu v médiích. Možná bychom to měli nechat až na jindy, až se budeme zabývat tou druhou etapou přípravy pracovního dokumentu. Určitě by stálo za to, abychom tyto věci ještě probrali s stínovými zpravodaji Eh, já bych chtěl teď si rád vyslechnout vaše názory na tuto věc a tímto vám děkuji za pozornost. Děkuji. Pane Zjevko? Evelyn Herzlichen Dank. Ähm, und zwar Dankeschön für das Moc krát děkuji za tento pracovní dokument, zejména za tuto velmi otevřenou koncepci. Máme zde opravdu spoustu prostoru pro to, abychom eh, do detailu rozebrali otevřené body, abychom si vyjasnili názor na tyto věci. Komise zvolila poměrně jasný přístup k revizi Bruselu 1. Já bych chtěla za sebe říci, že je důležité, abychom nevolali takto eh, úzkoprsý postup, že bychom se měli opravdu zabývat eh, těmi slabšími stránkami Bruselu 1. Brusel 1 se zabývá z příslušn- pravidla pro stanovení příslušnosti a Podíváme-li se do bodu odůvodnění v Bruselu 1, tak je jasné, že co je cílem tohoto nařízení. Já si myslím, že tyto slabší části bychom měli nyní posílit. Co tím mám na mysli? Jak již jsme v našem posledním slyšení slyšeli, jedná se o nutnost stanovit soudní příslušnost pro pracovně právní spory. Určitě existují jisté důvody, které bychom měli zakotvit v Bruselu 1. Nemělo by dojít k tomu, že se budou pracovně právní spory řešit tam, kde je to pro jednu či druhou stranu prostě nejvýhodnější. Mělo by, měli bychom ale také zajistit jistou koherentnost mezi eh, příslušným soudem a aplikovaným právem. Měli bychom ale také zvážit lepší návaznost na případy, které se konají nebo které se odehrávají jinde. Konkrétní praktické příklady jsme již měli. Pokud jde o postup exekvatur, nechtěla bych se k tomu příliš vyjadřovat, protože vaše argumentace byla naprosto jasná a zcela jí stílím. Ve vašem pracovním dokumentu konec konců také píšete, že je potřeba mít jistě do jisté míry konzervativnější přístup, ale já si myslím, že je to věc, kde bychom ještě měli o tom diskutovat. Já bych chtěla ještě okomentovat jednu věc, kde nemám stejný názor jako vy. Týká se to definice sídla podniků. Já chápu vaši argumentaci. Vy říkáte, že by bylo smysluplné, aby fyzické i právnické osoby byly jasným způsobem definovány. Já osobně si myslím, že eh, sídlo není úplně vhodné, protože bychom jen velmi obtížně tyto věci řešili v praxi. Je ovšem pravda, že potřebujeme tento problém jistým způsobem vyřešit. Další aspekt. Vy se vyjadřujete k možnosti rozšířit oblast působnosti na třetí strany. To se týká také ale té slabší strany. Já si myslím, že z hlediska ochrany spotřebitelů by bylo žádoucí rozšířit působnost. Všechny ostatní připomínky, které jste zmiňoval, považuji za velmi zajímavé, zejména kulturní právo, svoboda projevu a jiné oblasti, ale nepochybuji o tom, že bychom s o tom ještě měli diskutovat také s ostatními členy. Děkuji. <clears throat> Grazie. Diana Wallis. Diana Wallis. Thank you very much. Děkuji. Eh, pane předsedo, a děkuji také našemu zpravodaji za jeho pracovní dokument i prezentaci, kterou, které si velice vážím. Mně se líbí váš konzervativní přístup a některé věci mi připadají možná příliš konzervativní, například tam, kde vy říkáte, jak si nenarušovat eh, roli základních eh, eh, jurisdikcí, to v tom souhlasím. A Vzpomínám si na velice vášnivý boj, který jsme tady vedli v souvislosti právě s působností soudů v případě z ochrany spotřebitelů a e, domnívám se, že to skutečně tenkrát jaksi bylo velice, velice užitečné. Co se týče emulace exekvátor, tam jste možná trochu příliš konzervativní. Vy sám říkáte, že počet případů, které jsou problematické, těch je poměrně málo. A já bych nerada, abychom v souvislosti s jedním z klíčových eh, eh, momentů eh, štokholmského programu vytvořili systém bez exekvátoru, protože dva, tři nešťastné případy jak si by se možná dali řešit v případě, že bychom tedy měli správný systém. Takže já bych nerada, abychom jaksi přišli o to podstatné, co e, vlastně celé toto nabízí e, v evropskému právnímu systému. Souhlasím s vámi, co se týče veřejné, veřejných politik a také se mi zdá, že celá tato otázka public policy e, jsme probírali, když byla řeč mnohokrát o mezinárodním právu a skoro vždy si to eh, jak si zaslouží naší pozornost v každé zprávě. Ono to je opravdu významné téma a teď jde o to, jestli eh, chceme dosáhnout jakého eh, si konceptu evropské public policy. To bychom měli v budoucnu proskoumat. Co se týče úroků, z eh, plateb na základě rozsudků. O tom jsme také v minulosti jednali. A existuje evropské nařízení o úrocích z plateb. Je to na základě evropské e, úrokové sazby v případě opožděných plateb a nikdy jsem nepochopila, proč pak máme evropský nástroj, a proč jej nemůžeme použít i v jiných právních normách. Takže se chci zeptat, jestli bychom se na to nemohli ještě podívat, třeba v souvislosti s platebním rozkazem, nebo, nebo eh, tak jsme o tom už diskutovali v minulosti. Já nechám stranou, co říkáte o arbitráži a podobně, k tomu bych se eventuálně vrátila v souvislosti s dalšími body, ale chtěla bych přece jenom v tuto chvíli ještě zmínit ehm, pomluvy v médiích. E, o tom e, nic nezaznělo, já si myslím, že to je moudré. Budeme muset rozhodnout, jak postupovat v souvislosti s Eh, platnými eh, otázkami, které zůstaly otevřené v rámci Řím, Říma 2 a budeme zřejmě muset eh, je jednou řešit, ale souhlasím s tím, abychom to zatím jaksi ponechali stranou. Takže pan Fanlon. Ci sono altre domande? Eh, Přijel právě z Hakské konference. Máme ještě, takže ho tady vítáme mezi námi a jsou tu ještě nějaké další body. Není-li tomu tak? Než předám slovo zástupci komise. Možná pan zpravodaj má ještě nějaké další připomínky. I já bych rád udělal jednu připomínku. Mluvil jste o konzervativním přístupu a jaký je tady ten pokrokový přístup. Já se v tom těžko vyznám. Pochopil jsem, že můžeme mít pokrokový přístup, chceme-li se vyhnout škodám, které by způsobila, způsobil příliš eh, rychle provedený postup. Jak to řekla paní eh, Wallis, záleží na tom, jak pevně držíme kormidlo v ruce a naším cílem je překonat exekvatur, ale eh, otázka zní, jak to uděláme ve zprávě pana Cvěvky je tato obava zcela jasně vyjádřena a není to v rozporu s definitivním cílem, to dospět k exekvator. Ehm, ehm, Teď jsem se dozvěděl, že zástupce hospodářského a sociálního výboru, pan Bateler, chce promluvit na toto téma. Máte slovo vuole intervenire? ¿eh? Můžete mluvit, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Ano, já jsem zpravodajem hospodářského a sociálního výboru těmto otázkám. Jak dobře víte, je to konzultativní orgán Evropské komise rady a nadále od Lisabonské smlouvy i parlamentu. Takže dovolíte-li, rád bych předložil závěry e, zprávy, kterou jsme přijali k zelené knize. Myslím si, že by to mohlo zajímat členy vaší, vašeho výboru a stanovisko občanské společnosti by vás mělo zajímat. Naše obecné východisko zní, že jsme pro zrušení exekvatur pro zrušení překážek, které brání volnému pohybu rozsudků a nastolení opravdového vnitřního trhu, na jeho základě by se ta rozhodnutí byla vykonavatelná jak občany, tak podniky. Pokud jde o arbitráže, jsme pro přijetí některých opatření umožňujících snadné použití tohoto postupu. Nadnárodně jsme pro vytvoření nadnárodní jednotné normy, která by se týkala platnosti arbitrážních dohod, aniž by eh, spadalo do, do stát, vnitrostátního práva jakákoliv modifikace nebo jakékoliv fungování New Yorkské eh, smlouvy, New Yorkské umluvy a vycházíme z New Yorkské umluvy pro přijetí dalších opatření. Další aspekt který je stejně tak důležitý. Pokud jde o duševní vlastnictví, víte dobře, že tady je celá řada problémů v této oblasti, takže jsme pro přijetí takových norem, které umožní zvýšit právní bezpečnost a snížit eh, vysoké náklady dvojí práva dvojí eh, judikatury v té v dané oblasti. Je důležité mít snazší postupy, jasnější procesní eh, právo a eh, po, především pokud je o spotřebitele, tady by nařízení mělo být opraveno tak, aby se umožňovala kumulovaná, kumulované právní zásahy, kolektivní akce před soudem tedy velice eh, telegraficky naše závěry a náš dokument je vám k dispozici. Přijete-li si na to podívat do detailu a hluboce vám děkuji. Simolte, grazie. Já děkuji vám, říká předseda. Za komisi pan, paní Sastamojnen. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji zpravodaji panu Cvěvkovi za eh, pokrok, který byl um, jaksi dosaženo za jeho práci eh, na stanovisku týkající se uh, aplikace nařízení Brusel 1. My se v tuto chvíli nacházíme ve fázi konzultací uh, předcházející návrhu komise. Dostali jsme v rámci veřejných konzultací 130 písemných příspěvků, čili to téma, eh, jak si skutečně vyvolalo zájem jednotlivých subjektů. Stanovisko Evropského parlamentu samozřejmě je číslo jedna mezi těmi stanovisky. Eh, až budeme tedy mm, uvažovat nebo mm, projednávat eh, návrh komise. Dalším krokem potom bude prohlášení o dopadech, eh, které vypracujeme s tím, že mm, to také vlastně vychází časově dobře, že se to dá použít Eh, v rámci těch našich přípravních fází vypracování toho mm, analýzy dopadu. My bychom asi ten návrh rádi dokončili koncem roku 2010 a začátku roku 2011 a proto je pro nás velmi užitečné vyslechnout všechny strany, včetně Evropského parlamentu, takže děkujeme vám za vaši práci. Když dovolíte, naši experti naše eh, expertka by eh, předložila některé eh, myšlenky týkající se s tím, co říkal zpravodaj. Děkuji. Děkuji zpravodaji. Mám jenom pár poznámek k otázkám, které zazněly v rámci diskuse o této zprávě, která skutečně vyvolala živou diskusu. Co se týče zrušení exekvátor, zpravodaj oprávněně říkal, že to je hlavní námitka eh, revize vlastně nařízení. Ne, že by ta myšlenka byla nová, paní Wallis to říkala, je to součást eh, v deseti let jaksi toho programu eh, evropského stokholmského programu, ale být součástí politického programu je jedna věc a druhá věc je, zda je to proveditelné komise, nebo za komisi musím říci, že jsme prováděli hluboké empirické a statistické analýzy tohoto nařízení i procedury exekvátor a dospěli jsme k závěru, že ano, je to proveditelné. My jsme již připraveni v Evropě učinit tento velký krok, eh, vytvořit tedy to prostředí bez exekvátor. A to proto, že procedura existuje ve 100% případů a jenom v, existuje jenom hrstka případů, kde by to bylo užitečné a přitom je to jenom zbytečná eh, zátěž, náklady a tak dále, vzhledem k tomu, že vlastně jenom v malé hrstce případů je to užitečné. Takže otázka zní, jak, jestli to můžeme tedy potom zpracovat jinak. My víme, že ta tyto, ta hrstka případů také potřebuje ochranu, ale otázka zda můžeme jim tu ochranu zajistit jinak než eh, procedurou exekvátor. Byla tady zmínka eh, o eh, důvodech k toho zrušení, ale my se musíme podívat, proč dnes bývají rozsudky z jedné země eh, odmítnuté v zbytku společenství. My se musíme tedy podívat na eh, důvody zamítnutí. A pokud ty důvody již nejsou užitečné, pak bychom je měli zrušit. A pokud užitečné jsou, pak je musíme ponechat. Ale jak ponechat? O to jde. O to jde, zda je možné zajistit tu ochranu jiným způsobem než cestou exekvátor. A eh, vidíte ve studii, kterou jsme vypracovali, nebo která vypracovala Univerzita v Heidelbergu, eh, spolu s širokou sítí, která pokrývala všechny členské státy. Oni udělali eh, velikou rozsáhlou eh, analýzu po Evropě a zjistili jsme, že public policy se do, existuje ze dvou důvodů. Jeden důvod je takzvaně podstatný, zda odmítáme zahraniční rozsudek proto, kvůli zákonu aplikovanému v cizím státě nikoli. S tím problém nemáme s aplikací zákona e, jiným e, soudem, protože e, my máme poměrně z doznačné míry harmonizované, mm, harmonizovaná pravidla, řím jedna, řím dva. Takže v praxi toto není problém. Druhý aspekt public policy je procedurální. To znamená, zda eh, odpůrce eh, používal veškeré hm, ochrany, zda měl možnost se vyjádřit a tak dále. A ve všech členských, všechny členské země jsou ehm, stranami mezinárodní, eh, tedy Evropské umluvy pro lidská práva a v minulosti docházelo k nějaký, existovaly určité mezery, kde to nebylo vodné a mohly, mohly to jiné členské státy jak si považovat za nepřijatelné. A takže to, to je problém, který tedy ano, který, který by mohl, ehm, když eh, zrušíme exekvátor, zajistit, aby žalovaná strana tedy měla eh, veškerá svá práva eh, chráněná. To bychom měli tedy posoudit, jak to ošetřit jinak. Takže pokud bych jste třeba mm, jak si našli nějakou cestu, bylo by to velice užitečné, ale zatím se jeví, že ta argument public policy je tak, jak jsem říkala, také můžeme říci, že v brzké budoucnosti zahájíme hodnocení prvního nástroje, který zrušil exekvátor eh, v oblasti veřejno, eh, občanskoprávní a obchodní, takže to bude také součást přípravy revize nařízení Brusel 1. Za druhé, velmi stručně, to se týká arbitráží. Já bych jenom připomněla pozadí, proč je to ve zprávě a proč to... Eh, tedy pod, nám se snaží vytvo, my se snažíme vytvořit prostor spravedlnosti eh, s efektivními, různými efektivními způsoby řešení sporů. Způsob, jakým se ten prostor budoval v posledních deseti a více letech, je především zajistit právní jistotu Eh, aby nedocházelo eh, k takovému tomu eh, shoppingu mezi soudy. Nechceme, aby docházelo k paralelním řízením, aby stejný případ řešilo několik soudů, protože je to nákladné, trvá to dlouho a navíc to může vést k eh, rozporuplným eh, rozsudkům. Takže když se na to podíváte ze širokého pohledu spravedlnosti, což nepokrývá pouze státní justici, ale i ostatní způsoby eh, řešení sporů, včetně arbitráže, pak jsme toho cíle ještě nedosáhli, protože existuje do jisté míry tedy shopping mezi soudy, dochází k paralelním řízením před soudem i před arbitráží, dochází ke konfliktním, eh, k kolizním rozsudkům a eh, Teď jde o to, jestli je to uspokojivé, můžeme s tím něco udělat. Na to se snaží odpovědět Zelená kniha. Zelená kniha samozřejmě se staví k té otázce ze široka, ale podstatné je pokusit se, jak eh, to vyřešit v plném souladu s juniorskou konvencí. E, juniorská úmluva funguje dobře a ta umožňuje e, užší spolupráci smluvních stran. Takže to bychom měli se zkusit vyřešit v plném souladu s New Yorkskou úmluvou a e, co se týče vnějších, e, vnějších pravomocí, nejde o to regulovat arbitráž. Jde o to odstranit třecí plochy mezi soudním řízením a arbitrážním řízením v velice konkrétních bodech, především v souvislosti se soudním řízením. My nechceme zasahovat do arbitrážních procedur, které jaksi eh, mají, eh, jsou plně v kompetenci arbitrážních soudů. Eh, co se týče posledního bodu, mezinárodní právní řád, tady ta myšlenka v zelené kniha v tom dokumentu je, že je potřeba přizpůsobit regulaci eh, mezinárodnímu obchodnímu prostředí. Na vnějším trhu eh, je těžké pochopit, proč podniky a občané mají rozdílný přístup k soudu jenom z důvodu sídla eh, žalovaného. Pravidla se vztahuje to, tam se pravidlo vztahuje na žalovaného, pokud sídlí na území společenství, protože ono je to úzce spojené s právním řádem společenství, ale jakmile se tato vazba eh, rozpojí, potom sídlo e, žalovaného neplatí, ne, není, není relevantní a není důvod, proč by se to nemělo aplikovat v případě, že jeho sídlo je ve třetí zemi. E, nár, nár, obtížnější otázkou, kromě těchto otázek spojených se společenstvím, teď je jestli potřebujeme další pravidla, to je další otázka. A, ne, a nejenom, že je to potřeba, protože jak si občané mají určitá očekávání, e, jde také o aplikaci závazného e, společenského práva. Jestliže bychom závaznou evropskou legislativu brali vážně, potom musí jak si občané mít prostor pro to se, e, s tím řešit. Například je to e, směrnice o timesharingu, e, tam se týká ochranu spotřebitelů a existuje směrnice o timesharingu, která umožňuje, zajišťuje určitá práva práva občanům a firmy Eh, timesharingové firmy sídlí třeba na ostrově Man a to je mimo eh, eh, území společenství, čili mělo by záležet na tom, kde žije spotřebitel, který má problémy s timesharingem, protože on nemá vlastně přístup k soudu společenství a nemůže vlastně prosadit své evropské právo. Čili pokud chceme brát naše právo vážně, musíme se podívat i na tyto otázky a to všechno je tedy také v té zprávě právě a zelené knize a určitě se k tomu ještě dostaneme. Děkuji. Il collega Světka vole replicare. Přejete si, pane Cěvko, odpovědět? Ponieważ jesteśmy już opóźnieni w Děkuji, pane předsedo. My máme časový sklus, proto bych teď nechtěl mluvit dlouho, aby naši hosté na nás nemuseli čekat. Za prvé, pokud je o to pojeď na tu otázku pana předsedy, pokud je tedy o ochranu spotřebitele, zde jsem zcela liberálně, eh, zde se k tomu staví zcela liberálně na 100 nebo dokonce 120 Tyto věci jsou z mého hlediska předmětem naší dohody a určitě o tom ještě budeme diskutovat. Konec konců i dneska byla diskuze velmi intenzivní. Chtěl bych poděkovat nejenom členům tohoto výboru, ale také komisi za to, že přispěla do, tohoto, eh, do této rozpravy. Mně se začíná v hlavě vytvářet eh, mnohem konkrétnější představa toho, jak bude vypadat druhá eh, verze tohoto dokumentu. Předložím druhou verzi tedy a ta bude základem pro další rozpravu. Budu se věnovat také svobodě projevu a médií. Dovolte mi tedy závěrem, abych vám ještě jednou poděkoval za tuto výměnu názorů. Děkuji za užitečné připomínky a doufám, že mi dáte vědět, když vás k tomuto tématu ještě něco napadne. Určitě se k tomu ještě v brzké době vrátíme. Děkuji. Grazie ancora. Ještě jednou děkuji a teď můžeme přistoupit k dalšímu bodu, bodu 18, výměna názoru o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace. Spravodajkou je paní Tajn. Máte slovo. Já. Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrter... Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, úplně jiné téma a to je podpora malých a středních podniků pomocí eh, jiného daňového systému. Tento systém by měl být změněn. Jedná se zejména o systém fakturace. Otázkou tedy je, kdy, jak a za jakých podmínek může být vystavena faktura a eh, to je stanoveno pravidly, eh, pravidly, eh, které jsou ve směrnici z roku 2002. Máme také pravidla pro faktury, které mají povinně uvedenou DPH ale ve skutečnosti se zejména jedná o některé nové aspekty na, úč, na fakturách, které uvádějí DPH, by, měly být, by mělo být až 14 údajů. Mělo by být také možné fakturu zasílat elektronicky, nikoli pouze na papíře. A Faktury by měly být možné skladovat, eh, by měly eh, mít Mělo by být možné skladovat faktury také v jiném členském státě a archivovat je. V současné chvíli ještě nejsme tak daleko, jak bychom si eh, představovali, a to kvůli tomu, že členské státy si vyjednaly jisté výjimky, které velmi často také uplatňovaly. Proto jsou tato pravidla v dnešní době všelijaká, ale určitě neharmonizovaná. To vedlo mimo jiné také kvůli tomu, že pouze 4 faktur jsou posílána elektronicky. Ve skandinávských zemích je to 12 a skandinávské země jsou na špici, pokud jde o elektronickou fakturaci. Je tedy jasné, že možnost úspor, zejména pro malé a střední podniky, je zde obrovská. Uvědomuje si, kolik stojí eh, archivace, kolik stojí zasílání faktur a tak dále. Evropská komise předložila návrh a tím s to návrhem sleduje dva cíle. Za prvé snížení administrativního břemene pro malé a střední podniky zejména. To je centrálním bodem akčního programu na snížení administrativního břemene pro hospodářské subjekty. Zároveň by mělo dojít k potírání podvodu v oblasti DPH. To je samozřejmě podměrně obtížné, protože zde dochází ke střetu cílu. Já bych chtěla představit některé konkrétní opatření, Měli bychom si ale uvědomit, že daňové právo a právo v oblasti DPH je poměrně složitá a chtěla bych se zabývat zejména těmi nejkritičtějšími oblastmi. Za prvé, pokud jde o fakturaci, v současné chvíli mají podniky několik problémů. Za prvé, není vůbec jasné, podle jakého práva má být faktura vystavena. Návrh komise počítá s tím, že při vystavení faktury, ve které je uvedena DPH, firma může počítat s tím, že bude takováto faktura uznána ve všech členských státech v případě, že splňuje pravidla státu, kde e, podniká daný, e, daný subjekt. Dále se počítá s tím, že v budoucnosti budou členské státy mít povinnost uvádět na webové stránce všechny informace týkající se fakturace. Pokud jde o odpočet daně na vstupu, tak zde dodavatele a poskytovatele služeb na jedné straně a přijímatele a, a zákazníci na druhé straně neměli e, možnost rovného, nebo nebyly, nebylo s nimi zacházeno rovným způsobem. Do budoucna by se toto mělo změnit. Dodavatel i a poskytovatel, stejně tak jako zákazník a přijímatel služeb by měli mít stejné podniky, podmínky a měli by mít možnost eh, získat faktury. Já si myslím, že toto je eh, smysluplné, že bychom měli počítat s tím, že je možné provést odpočet daně na vstupu, ale pouze v případech, ale i to v případech, kdy není faktura eh, u příjemce k dispozici. Fakturace cash, tedy to, čemu se v Němčině říká kassenbasis, by měla být pouze výjimkou. DPH by měl podnik odvést státu až v momentě, kdy byla proplacena faktura. Já si myslím, že je to rozumné, protože nejprve musí dojít k vyrovnání závazku a teprve potom z toho můžete odvést DPH. To je výhodné a tento systém by měl být rozšířen do všech členských států. Mělo by se to týkat přinejmenším všech malých podniků, které mají obrat menší než 2 miliony euro. V současné chvíli toto ještě takhle neplatí. Pokud jde o předpisy v oblasti daňových nároků, tak ty jsou ve členských státech odlišné. Evropská komise je přesvědčená o tom, že by bylo rozumné stanovit jednotné datum pro to, kdy vzniká nárok na eh, daň z obratu. Mělo by to být do 15. dne každého měsíce. Zde vycházíme z předpokladu, že faktura byla vystanovena, tedy vystavena eh, měsíc předtím. Problém s tímto systémem je, že je to obrovská administrativní zátěž. V současné chvíli není povinnost vystavit fakturu do jistého časového limitu, do jistého lhuty. Jestliže například není faktura vystavena do 15. dne následujícího měsíce, tak s tím vzniká problém. Já jsem sledovala také jednání Ekon a také zpravodaj ve výboru Ekon nepovažuje takovýto systém za smysluplný a je to systém, který tedy způsobuje dodatečné náklady a zátěž, proto bych navrhovala veškrtnutí. Měl by být zaveden dualistický systém nebo du, du, podvojný systém vedení účetnictví. Měly by být schvalovány povinné e, faktury, které povinně uvádějí DPH a zjednodušené faktury. Členské státy ovšem nebudou mít možnost zavést třetí variantu u těch povinných faktur, kde jsou povinně uvedeny eh, údaje o DPH, tam by na každé faktuře mus, měla být eh, eh, DIČ. To ve většině členských států zatím nebylo povinností, ani v Německu to nebylo povinností, což opět způsobuje dodatečné administrativní břemeno, protože je nutné zjistit si DIČ od svého obchodního partnera. Komise se snaží bojovat proti podvodům v oblasti DPH. V budoucnosti by fakturace měla být čím dál tím více elektronická a kvůli tomu by i finanční úřady měly mít lepší možnost kontroly. Tím, že budou DIČ uváděna na, faktury, na faktuře, tedy DIČ jak příjemce, tak poskytovatele, tak bude identifikace ze strany úřadu jednodušší. Některé části přeskočím. Třetí část se týká poskytování služeb s tím, že dojde k přenesení daňového břemene na příjemce. Jestliže dodavatel a příjemce nejsou ve stejném státě nebo jsou v jiném státě, než doj, kde dojde k plnění, potom odvádí DPH příjemce. To je zjednodušení stávajícího systému. Příjemce nebo potom nemusí být na faktuře v podstatě uveden. Problém spočívá v tom, že není vždy jednotlivým subjektům jasné, jaká sazba DPH se v jednotlivých státech uplatňuje. To způsobuje problémy. I já, když jsem podnikala, jsem měla problém s tím, že se člověk velmi jednoduše spletl, protože vzal Eh, sazbu DPH, která byla běžná a to nebyla ta správná. Pokud jde o ty zjednodušené faktory, které tedy nemusí uvádět tolik povinných údajů, v budoucnosti se počítá s tím, že zjednodušené faktury budou přípustné do 200 euro. V Německu to bylo zatím 150 euro To znamená, dojde ke zvýšení. Zjednodušené faktury budou používány mezi podnikateli a konečným spotřebitelem. Konečný spotřebitelem je jen výjimečně plátcem DPH. Členské státy až posavať měly možnost požadovat méně údajů což znamená, že požadavky na povinné údaje na faktoře byly v členských státech odlišné, což způsobilo nepotřebné náklady na příklad na údržbu a aktualizaci z, e, účetního softwaru. Do budoucna by měla být pravidla pro zjednodušenou fakturu, která by byla všude stejná. Členské státy ovšem budou mít ještě možnost doplnit tuto zjednodušenou fakturu o eh, dodatečné údaje. V celé EU by měla být jednotná lhůta pro uchovávání faktur, a to pouze na dobu 6 let. Německo má 10 let, což byl takový průměr v EU. Finanční daňové úřady v Německu s takovou to změnou nejsou úplně spokojeni kvůli tomu, že jen velmi těžko bude možné tedy veškeré případy podvodu soudit, ale to je prostě otázka zrychlení soudních řízení. Dále bude možné skladovat faktory pouze elektronickou formou. Naskenování bude tedy z hlediska práva přijatelnou formou skladování faktur. Elektronická fakturace bude také možná. Zatím to bylo tak, že bylo potřeba ověřit původnost a identitu faktury například pomocí elektronického podpisu nebo elektronického výmě, elektronické výměny dat. Byla to ale pouze volitelná možnost pro členské státy. To vedlo k tomu, že faktury byly posílány elektronicky nejrůznějšími způsoby. V Německu byla požadová, byl požadován elektronický podpis, ale například ve Spojeném království žádný požadavek na elektronické zasílání faktur nebyl. Bylo tedy možné poslat například fakturu jako PDF soubor e-mailem. Ti, co se nevyznají v elektronickém podpisu, Já, když jsem se tedy nahlásila na obchodním rejstříku, tak eh, tam byla jistá procedura na kontrolu mých osobních údajů a na základě toho jsem dostala krabičku a kartu, která umožňovala ověřený elektronický podpis. Tuto kartičku jste eh, vložili do krabičky, tato krabička přiložila, jak je se data do vašeho souboru, tím byla ověřena identita a na základě toho byla možné ověřit autentičnost odesílatele. Nebylo tedy možné sfalšovat tento dokument během odesílání. Nyní je situace jiná. V praxi to bude vypadat tak, že bude možné odesílat faktury PDFkem e-mailem. Možností, které se zvažovaly, bylo více. Zvažovaly se nejrůznější možnosti certifikace a tak dále. Které, například certifikační autority říkají, že v současné chvíli se dostáváme na standard, který absolutně není přípustný. Na druhou stranu, kdybychom tyto technické standardy měli sjednocovat, tak by to trvalo roky. Proto jsme se rozhodli, že nebudeme stanovovat žádná minimální pravidla pro elektronické zasílání faktur. Ministři financí mají ovšem obavy kvůli tomuto, protože při elektronickém zasílání je možnost neoprávněné manipulace. Ministři financí tedy vidí obrovský prostor pro daňové podvody. Zdá se ale nyní, že i komise nyní tlačí na změnu této směrnice. Komise říká, že není statisticky prokázáno, že by při elektronické fakturaci docházelo k vyššímu, eh, vyšším podvodům než při papírové fakturaci. A za druhé, faktura není jediným dokumentem, podle kterého lze vysledovat daňové podvody. Máme nejrůznější smlouvy, dodejky eh, a tak dále a tak dále. a navíc eh, poskytnutí dodání služby není závislé na tom, zda byla ve skutečnosti vystavena faktura. To jsou věci, které na sobě jsou nezávislé. Je eh, to prostě tak, že členské státy nejsou schopny držet krok s legislativou. Zdá se snad, že bychom měli trošku problém s časem. Není tedy jasné, jak to bude dál pokračovat. Já tedy budu pokračovat pouze s těmi místy, kde navrhuji změnu. Navrhuji vyškutnutí článku 249. Ten by měl v budoucnosti členským státům umožnit elektronický přístup na do databází eh, subjektů povinných k daní v jiném členském státu. To v současné chvíli není možné, já se omlouvám, ale musím to prostě do detailu vysvětlit. Členský stát v současné chvíli nemá možnost přistoupit do datových skladů jiné, v jiném členském státu. Je to možné pouze v výjimečných případech. Například v případě, že máte mateřskou a ceřinou společnost, tak v rámci takovýchto subjektů je možné, že, mateřsk, že daňový úřad v Německu má přístup k datovým informacím nebo k datům v, u ceřiné společnosti, například ve Spojeném království. Dochází také ke zřizování tzv. Eh, shared service centers, tedy střediska sdílení služeb, i v takovém případě je možné, aby daňový úřad měl přístup do datových eh, skladů, do databází takovýchto středisek sdílených služeb. Není ale možné mít přístup online k datům za specifických předpokladů. V současné chvíli to bylo vždycky tak, že pouze ten členský stát, eh, kde má sídlo společnosti, tak ten členský stát měl přístup, do budoucnosti to budou i jiné členské státy. To z našeho hlediska není správné. Tento návrh v podstatě by znamenal, že je možné podívat se do elektronických záznamů firmy v případě, že budou splněny specifické předpoklady, které řečník pravděpodobně vyjmenoval. I po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost platí článek 113. Parlament nemá spolurozhodování pokud jde o časový plán, tak moje pozměňovací návrhy budou představeny v lednu 2010. Na konci únoru, února se bude hlasovat na, eh, v únoru. V plénu bychom hlasovali pravděpodobně v dubnu sind eigentlich, muss ich nochmal sagen, ganz wichtige Vorschriften mit einem wirklich... Chtěla jsem ještě říct, že to jsou opravdu důležité předpisy, které mají dopad nejen na podnikatele a firmy, ale nevíme přesně, jaké budou mít dopady v praxi. To se uvidí až později. Grazie per la relazione. Ha chiesto di parlare il collega Boudou. Slovo má kolega Body făcut în calitate de raportor din umbra PP-ului. Într-adevăr... Uh, Děkuji. Já jsem skínový zpravodaj za EPP. A zdá se, že tato iniciativa komise je velice důležitá. Byla vypracovaná na žádost podniků a to proto, že skutečně nemá smysl eh, přetěžovat administrativními požadavky, takže to by totiž brzdilo ekonomický růst. Chceme eh, podporovat aktivity především v malých a středních podnicích, podporujeme eh, elektronické faktury i v rámci boje proti podvodům. Při zjednodušení fakturace pro malé a střední podniky, tak je to velice zdravé opatření a to umožní a eh, uplatňovat eh, eh, principy hospodaření s pokladnou, a aplikovat směrnici 112 pro malé a střední podniky a tím se snižují náklady i například posíláním faktur elektronicky. Nicméně v boji s podvody bude potřeba přijmout eh, zase silnější opatření, bude potřeba, aby se urychlila výměna informací, protože víme, že míra podvodů je poměrně hodně vysoká. Víme, že byla navržena opatření pro boji s podvody, ale také je potřeba eh, prostě mít fakturu a, a splňovat tedy povinnosti e, ve směru k finančním úřadům. A pokud není k dispozici žádná faktura, pak musí být k dispozici jiné dokumenty. A malé podniky s obratem nižším než 2 miliony eur, těch by se to mohlo týkat, toto opatření. Ovšem je možné eh, aplikovat principy mm, takzvaného hospodaření eh, pokladní, eh, co se zavedlo na Slovensku, ve Spojeném království, v Estonsku. A transpozice směrnice 112, tam mm, se mm, těším na vaši zprávu a na dobrou spolupráci abychom harmonizovali faktury i elektronické faktury. A skladování online. wichtige Veränderung ist, die hier kommt. Meine... Já se domnívám, že tato změna bude velmi důležitá a mám otázku, co se týče elektronických platebních prostředků a eh, elektronického avíza. Eh, hlavní problém je, který jsou to odlišná pravidla uznávání eh, dokumentů posílaných elektronicky, a nebo se jedná o kompatibilitu, technickou kompatibilitu systému, které existují v Evropské unii současně. Čili mě by zajímalo, jestli by třeba nebylo možné, aby Evropská unie navrhla jednodušší systém elektronického podpisu, který by byl sjednocený, tak aby se usnadnilo mnoho mezinárodních transakcí, které zatím eh, představují problém z důvodu nedostatečné interoperability různých systémů a chceme-li bojovat s podvody, tak eh, nekompatibilita ehm, je problém. Takže kde, kde, inter, kde jak zasáhnout? Tak na to já se ptám. Altri interventi? Mi pare di no. Allora. Nikdo další se nehlásí o slovo? Vzhledem k tomu, že se jedná o stanovisko, tak můžeme přejít k dalšímu bodu. Generální tajemní konference v Hágu je přítomen. Já se moc omlouvám kolegům, jejichž body měly tomu předcházet. Ale já navrhuji, abychom nyní přistoupili k bodu 24, výměna názorů s panem Hansem Van Loonem, generálním tajemníkem Hákské konference o mezinárodním právu soukromém. Máte slovo. Mr. Chairman, members of the Committee on Legal Affairs. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já si velmi vážím této možnosti, že se na vás mohu obrátit a říct vám něco o Hákské konferenci o mezinárodním právu soukromém. Hákská konference je nyní globální organizace, která začala fungovat v roce 1983. Po druhé světové válce se 15 států a Japonsko rozhodlo, spolupracovat a z toho posléze vznikla Hákská konference. Přislužili se, přiděl, přistoupili k tomu v 50. letech státy jako například USA a jiné státy. Evropské společenství přistoupilo v dubnu 2007 a všechny členské státy již byly eh, stranami Hákské eh, konference. Ačkoliv konference má členy, je možné, aby se k ní připojili i nečlenské státy. My jsme rozdali tuto tabulku, kde uvidíte, jaká je stávající situace. Na jedné straně jsou členové organizace a na druhé straně jsou nečlenské státy, které přistoupily pouze k ratifikaci některých eh, úmluv. Tlumočníci bohužel tyto podklady nemají. Konference se stala tedy fórem, kde se schází mezinárodní společenství a řeší problémy v oblasti mezinárodního práva soukromého. Evropská unie, nikoli Hákská konference, eh, rozhoduje o tom, jak bude unie zastoupena. Konference byla velmi otevřená a eh, ráda si vyslechne hlas Evropské unie. Je důležité také pro parlament, aby měl jasnou představu o tom, co se na Hákské konferenci děje, aby z toho také Unie mohla těžit. Jsme velmi rádi, že Evropský parlament jmenoval paní Dianu Wallis jako externího pozorovatele a vítáme také vyhlášení, prohlášení parlamentu k této konferenci. Jsme také rádi, že paní Wallis sdílí tyto informace s ostatními. Jak ještě víte, cílem této konference není eh, unifikovat eh, obsahové stránky práva, ale umožnit postupnou harmonizaci a koexistenci eh, občanského a obchodního práva. Jednými slovy vytvořit jednotu v diverzitě, to určitě Unie zná. To je v zájmu evropských, ale také všech ostatních občanů. Jedná se tedy o spolupráci v oblasti soudních sporů a také v oblasti eh, rodinného práva, obchodního a finančního práva. Základem je multilaterální dohoda, tedy úmluva. Jich těchto umluv je již v podstatě 38 a to je základ pro spolupráci přes hranice mezi soudy. Všechny tyto umluvy byly dohodnuty na základě vědeckého výzkumu a na základě schody základních eh, zúčastněných stran. Celá řada úmluv je pro EU důležitá. Máme zde k dispozici také další tabulku, která schrnuje vztahy mezi členskými, nečlenskými státy a jednotlivými úmluvami. V roce 1999 vstoupila v platnost Amsterdamská smlouva, což znamenalo přesun kompetencí v oblasti mezinárodního práva soukromého na úroveň EU. Evropská unie tedy měla možnost přistoupit k těmto úmluvám. Pokud jde ovšem o úmluvy, které byly schváleny před rokem 2000, tak ty musely být ratifikovány pouze členskými státy. First, the position... Tady se jedná o tři témata. Především je to stanovisko Unie k umluvě po, umluvám po roce 2000. Za druhé smluv před rokem 2000 a já bych s dovolením okomentoval eh, jejich pracovní program. Pozice Evropské unie k eh, úmluvám po roce 2000. Všechny byly eh, dojednány na základě koncenzu, to byl ten platný princip, ať už se jedná o úmluvu o volbě soudu z roku 2005, o eh, akcích z roku 2006, o ochraně dětí z roku 2007 a další. S potěšením konstatujeme, že Evropská unie 1. dubna tohoto roku eh, podepsala také úmluvu, kterou i eh, Spojené státy a Mexiko podepsali. Co se týče umluvy o volbě soudu, Představte si, že se jak si vžijete do pocitů firmy. To eh, se dohodne na arbitráži a na základě úmluvy, New Yorkské úmluvy o arbitráži, eh, která platí ve více než 100 členských zemí a eh, vyhraje to v Evropské unii a v New Yorku potom může, by mohla být Eh, uplatněna tedy eh, rozsudek, ten výsledek té arbitráže. Ovšem, co se týče soudního řízení, tomu tak není. Mimo Evropské unie, mimo prostor eh, Lugana není možné se spolehnout na volbu soudu, nemůže počítat s tím, že příslušný soud bude jeho žalobu akceptovat. A i když třeba dosáhne rozsudku uvnitř Evropské unie na základě volby soudu, tak to platí v rámci prostoru Lugána, ale mimo tento prostor nikoli. Revize Bruselu 1 v tom nepomůže, protože to je nad rámec jeho eh, dosahu. A podniky v Evropě, mimo Evropu vlastně takto ehm, nemají možnost volbu mimo, soudu mimo Evropu. A v tomto bodu arbitráž je vlastně zvýhodněná v porovnání s volbou soudu. Je to zvláštní, ale je to tak. Takže silně doporučujeme, aby ratifikace úmluvy o volbě soudu rychle postoupila e, v souladu s Bruselem 1, nebo pokud možno ještě dříve. E, druhá úmluva, které se Unie může připojit, je úmluva o akcích a tady se jedná o souvislost, eh, o kontakt mezi evropskými a světovými finančními trhy. Pokud něco poslední finanční krize prokázala, pak je to to, že vlastně tyto trhy jsou jeden. A není možné oddělit světový a evropský finanční trh. A tady ta propojenost mezi jednotlivými režimy eh, je naprosto zásadní. Za třetí umluva, ta se eh, týká eh, ochrany dětí. Ta zavádí světový systém pro eh, získávání výživného a zavádí nový systém uznávání a výkonu rozsudků a zajišťuje administrativní spolupráci. Nařízení Rady z roku 2009 o vzájemném uznávání a výkonu rozsudků je velice eh, vítané, eh, ale kromě toho je to ještě také užitečné, protože to zajišťuje jaksi soudům eh, základní oporu v návaznosti na protokol z roku 2007 pro ty země, které se připojí k tomuto nástroji. Velice nás těší, že před dvěma dny bylo přijato rozhodnutí, že Evropská unie podepíše tento protokol jako první krok a budeme pak očekávat, že úmluva bude následovat. Za druhé chci hovořit o stanovisku Evropské unie k umluvám dojednaným před rokem 2000. Jak jsem říkal, z očividných důvodů tyto úmluvy neobsahují ustanovení e, přímo vyžadující uzavření dohody s Unii. A e, přistoupení ke statutu konference bylo doprovázeno tímto prohlášením. Evropská unie proskoumá svůj zájem přistoupení k hakským umluvám na základě kompetencí společenství. Tam, kde zájem bude, Evropské společenství udělá maximum, aby překonalo Eh, problémy související s mm, absence takové dohody. Absence ustanovení umožňující jmenovitě, aby se Evropská unie stala členem Hákské konvence, Hákské umluvy, je zaprvé společná umluv, eh, ratifikace všemi členskými státy a za druhé dojednání protokolu zavazujícího, umožňující Unii přistoupit k dohodě. Tak já e, nyní se zmíním o té první technice, to znamená té společné ratifikace. Ehm, v obě, ta mm, první úmluva je platná ve všech členských e, zemích e, Evropské unie a v, e, to je ta z roku 1980, další z roku 1993. E, tam vlastně poslední stát Unie, Irsko, také se připojí. V jednom případě společenství jaksi dovolilo svým členům přistoupit k Hákské úmluvě a to byla velice důležitá úmluva z roku 96 na ochranu dětí, která by měla konečně vstoupit v účinnost 5. června 2010 ve všech členských zemích Evropské unie a my doufáme, že skutečně toto datum už je definitivní, protože je opravdu nejvyšší čas, aby tento nástroj lidských práv vstoupil v účinnost. Také doufáme, že všechny členské státy e, se připojí k umluvě z roku 2000 o mezinárodní ochraně zranitelných dospělých. Ve stárnoucí Evropě je to naprosto nezbytné. V některých ohledech je to také doplněk k umluvě OSN z roku 2006 o eh, invalidních osobách a to je velice, velice významné z hlediska mezinárodního soukromého práva. Hmm, ať už se aplikuje nebo ne tato metoda povolení, celá řada hákských úmluv je pro společenství významná. A především je to úmluva o, eh, o předkládání dokumentů a eh, uplatňování eh, důkazů u soudu, ale samozřejmě mm, mm, se to týká i jiných, jako třeba umluva o rozvodech nebo vzájemné uznávání rozluky a, a rozvodu, třeba v případě šarii. To je velice důležitý doplněk vlastně mezinárodního práva a komise laskavě doporučila, aby také e, e, se uvažovalo o nařízení o následnictví a o dědictví. A to jsou všechno otázky, které vytvářejí jaksi legitimní právní e, jistotu v dalších zemích. Dále pak ta, druhá cesta a sice protokol umožňující Unii připojit se. V praxi to neznamená, že by to bylo snažší, protože eh, já nevím, v případě eh, režimu eh, manželské vlastnictví mezi manželi, to je třeba umluva, která patří jenom, která hm, je ratifikovaná i některými státy, nicméně jaksi je to také možná cesta. Konečně další práce. V dubnu příštího roku budeme mít výroční zasedání eh, k veřejných otázkách a, a, a eh, budeme připravovat program, budeme eh, skládat účty o postupu, například co se týče manuálu správné praxe v oblasti mediační, otázky přeshraničních eh, výkonů eh, rozsudků eh, a trestů, dále pak proces z Malty o zavedení dialogu mezi evropskými zeměmi a některými dalšími západními zeměmi a zeměmi, kde je, hraje důležitou roli šaria. Také budeme hovořit o předběžných konzultacích týkající se možného protokolu e, o umluvě e, o únosu dětí. E, budeme také zkoumat možnost nezávazných nástrojů pro oblast mezinárodních obchodních smluv Podstatné eh, jsou ty základní principy Říma jedna, jejich univerzální platnost, ale ty principy nejsou eh, akceptovány třeba v Latinské Americe, eh, v některých afrických nebo azijských zemích a v globalizované ekonomice je v zájmu evropských podniků, třeba když se dostanou do sporu v třetí zemi v Latinské Americe, pak je důležité, aby tyto země uznávaly takovéto principy. Takže proto je potřeba, abychom eh, rozšířili vlastně tu otázku autonomie stran na další země. A eh, co se týče eh, naší další agendy, Eh, my mm, se budeme zabývat eh, otázku, dalšími otázkami, kde ale ještě zatím není koncensus. Co se týče přístupu k zahraničnímu právu, to bude velice užitečné jak pro Řím 1, tak pro Řím 2, ale bude ještě potřeba na tom pracovat, než najdeme správnou cestu. Co se týče migrace, je tu jasný nedostatek z celosvětové regulace eh, v roce 1990 přijatá úmluva o migrujících pracovnicích a jejich rodinách nebyla příliš jaksi silně podpořená a e, zdá se, že eh, ani jiné cesty se eh, jaksi neosvědčily. Naše eh, předsednictvo navrhuje horizontální spolupráci mezi zeměmi původu a zeměmi přijímajícími s tím, že nejde o to ovlivňovat suverénní právo členských zemí rozhodovat o počtu migrantů a délce pobytu, ale spíš jde o podporu zemí v rámci jejich přijatých politik k vytvoření systému systému přímé spolupráce v souvislosti, nebo na základě toho, co se dělalo postupně, ať už se jedná o e, různé, různé legislativní nebo různé dohody, aby vznikl horizontální přeshraniční systém, který zajistí, že e, migranti jak si budou požívat dostatečnou ochranu e, organizovaným způsobem. Kromě toho, na začátku se to jistě omezí na několik omezených eh, aspektů, ať už se jedná o cirkulační migraci nebo dočasnou eh, eh, migraci a podobně a bude se postupovat v krocích vždy postupně, ale důležité je, aby také náborové agentury byly pod kontrolou a aby Eh, byla taky zajištěna ochrana eh, transferu eh, prostředků migrantů a tak dále. Další témata do budoucna. Máme tady celý seznam zajímavých témat. Je to třeba otázka mezinárodního práva soukromého v rámci informační společnosti. Je to e, EAPP projekt a e-support. Jedná se o modernizaci starších úmluv s s eh, podporou eh, elektronických rejstříků eh, světově dostupných a dále zavedení elektronické apostily. Začíná to fungovat na některých místech ve světě. Za druhé, mezinárodní soukromý aspekt občanské odpovědnosti za škody. To je velice zajímavé téma v rámci Říma 2. Existuje pravidlo týkající se škody na životním prostředí a to je velmi zajímavé a možná by se takové pravidlo dalo také akceptovat na celosvětové úrovni. Další téma eh, jsou, jsou soudnictví, uznávání rozsudků a, eh, a rozhodnutí o dědictví. Eh, existuje již mm, Eh, jedna umluva týkající se dědických řízení, ale ta byla jenom částečně úspěšná, takže to je, ale zazněla řada zajímavých myšlenek, které eh, například figurují v nedávném návrhu komise. Včera, myslím se, o tom jednalo v tomto výboru a my to s velkým zájmem sledujeme, protože to by mohlo eh, vést k navázání práci, k tomu, že by konference mohla na to navázat. Dále pak další významné téma nesezdané páry je to eh, má to, má to veliký praktický eh, význam pro obyvatelstvo a jakmile třeba vznikne eh, pár za určitých podmínek daných v příslušném státě, aniž by se vyhýbali a platné legislativy a podobně, tak by v zásadě takový nese, takové, ne, takový nesezdaný pár měl být uznaný jako pár, ale domníváme se, že brzy, jak sice toto téma dostane na stůl. Další je pokračování práce na uznávání rozsudků v občanských a obchodních věcech. To je vlastně, to doplňuje e, umluvu již existující. Tady se jedná o významné aspekty rozsudků. My musíme tady existují minimálně dvě alternativy. Buď pokračovat s tím systémem dvou umluv, eh, anebo to spojit v jednu. Takže já bych se to pokusil schrnout eh, slovy o budoucí spolupráci mezi Hákskou konferencí a Evropskou unii. Hakská konference čelí velkým výzvám týkající se implementace aplikace umluv eh, v nečlenských zemích Evropské unie, protože 40 zemí které jsou eh, stranami eh, těchto úmluv, ne, jsou rozvojovými zeměmi. A je v zájmu nejenom jejich občanů, ale i našich občanů, aby se toto respektovalo, protože třeba když po určitých komplikacích dostanete zde v Evropě apostilu, je důležité, aby ta apostila byla uznaná v jiném státě, v Africe, v Asii nebo v Latinské Americe. Děti, unesené děti třeba do Brazílie nebo do Sierra Leone, pokud je ta země stranou v umluvě, pak jsou řádně navrácené. A v případě adopcí dětí ze zemí mimo Evropu, tak eh, to se často stává, pak máme jistotu, že byla veškerá legislativa respektovaná tak, jak to umluva vyžaduje. Takže my máme společný zájem s těmito zeměmi, aby tyto umluvy řádně fungovaly. Domníváme se, že je tady prostor pro další spolupráci mezi Evropskou unii a Hákskou konferencí a my ve stále kanceláři se těšíme eh, s velkým zájmem na tuto spolupráci. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo i vážení poslanci. Grazie, signor segretario. Děkuji, pane generální tajemníku, za tento krásný popis situace a děkuji také za to, že jste nám navrhl spolupráci s naším parlamentním výborem, které, který opravdu velmi toto, toto téma zajímá. Paní Wallis eh, dostává slovo, ona je naše zástupkyně v Hágu. Thank you <coughs> very much, Chair. Moc krát děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat, chtěla bych také poděkovat panu eh, Van Lunovi za představení těchto informací. Určitě situace se trochu změnila po Lisabonské smlouvě a my nyní máme také možnost jakožto nový parlament obnovit eh, naši spolupráci. Já jsem během let již měla možnost eh, zastupovat Evropský parlament na celé řadě eh, vašich schůzí. Naslouchala jsem vám dnes velmi bedlivě a opravdu obdivuji odvahu Hákské konference, zejména v některých vybraných tématech. Je také naprostá pravda, že se musíme pokusit celou řadu těchto nevyřešených otázek dát do pořádku, a to na globální úrovni. Tento parlament se také zabývá tím, jak by měl vypadat vztah mezi našimi občany a dohodami, které jsou uzavřeny mezi všemi stranami Hákské úmluvy, tedy nikoli pouze mezi našimi členy. Také předseda tohoto výboru by mohl zvážit, zda by nestálo za to udělat si přehled o tom, v jaké fázi zrovna jsme, abychom mohli například podpořit eh, nebo požádat komisi o to, aby pokročila v ratifikaci ještě neratifikovaných úmluv. Takovéto uvozovkách cvičení by mohlo být v zájmu jak nášem, tak v zájmu Hákské konference. Co mě zejména zajímá, je náš budoucí vztah. Jestliže společenství přistoupí k Hákské konference, tak některé členské státy mají obavu týkající se jak bude spolupráce parlamentu a Hákské konference ve skutečnosti vypadat. Již jsme na toto narazili v rámci stokholmského programu. Společenství přistupuje k Hákské konferenci na, v oblasti mezinárodního práva soukromého, ale tento parlament teprve s Lisabonskou smlouvou získal právo spolurozhodování. Na druhou stranu, v této fázi bychom měli možnost schvalovat mezinárodní úmluvu. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo dosáhnout do dosáhnout eh, fáze, kdy máme více demokracie v oblasti schvalování mezinárodního práva soukromého, tak eh, se zdá, že tendence v této oblasti směřuje naopak k mezivládní spolupráci. Spolupráce s Hákou konferencí byla vždy excelentní, to mohu říct sám za sebe, sama za sebe a nepochybuji o tom, že to tak bude i do budoucna. Obavy si ovšem dělám v oblasti spolupráce mezi institucemi. Já, když jsem se účastnila vaší schůze před několika týdny, tak rada nám zaslala dopis, ve kterém rozhodla, že bude natolik laskavá, že eh, schvaluje moji účast. Já to považuji za nepřijatelné. Z historického hlediska jsme spolupracovali vždy na tom základě, že já jsem jménem parlamentu mohla se účastnit vašich eh, jednání a vy jste mi eh, dovolili také promluvit. Vždy to tedy byl vztah mezi parlamentem a Hářskou konferencí a takováto možnost by měla zůstat i do budoucna. Já jsem nikdy neměla přístup do koordinačních schůzí komise a nyní je mi řečeno, že musím tyto schůze navštívit a nesmím říci nic jiného, než co se dohodne na těchto koordinačních schůzích. Já jakožto zástupce Evropského parlamentu odmítám takovýto tlak. A jestliže budu zastupovat Evropského parlamentu, tak v dobách Lisabonské smlouvy by jsme měli být považováni za plnohodnotného partnera. Tyto připomínky nejsou určeny panu Fan Lunovi, ale mnohem spíše bych chtěla jasně říci, jaká je stanovis, jaké je stanovisko Evropského parlamentu. Musíme si uvědomit, že Lisabonská smlouva vstoupila v, platbu, v platnost, platí také meziinstitucionální dohoda a těmito pravidly se řídí také další vztahy. Věřím tomu, že do budoucna budeme intenzivněji spolu spolupracovat na celé řadě problémů, které zde byly načetnuty. Jsou to témata, která se týkají nás všech rovným dílem a věřím, že se najde čas i místo kde bude možnost prohloubit tuto spolupráci, kde Evropská unie budou moci přispět svým dílem, stejně tak, jako přispěje svým dílem Evropský parlament. Doufám, že se dostaneme tedy do situace, kdy vy budete navštěvovat náš výbor častěji a já budu také častěji hostem v Hákské konferenci. Děkuji. Grazie. Děkuji. Ano, to je jiný problém, který před nás staví Lizabonská smlouva. Spojení s Evropské unie a ostatními evropskými institucemi se mění a teď je důležité, jak sehrajeme svoji pozorovatelskou úlohu v budoucnosti. Eh, a dát nahubek paní Volis, to mi nepřijde snadná záležitost. Děkuji vám, pan generální tajemníku, za to, že jste mezi nás přišel. A velice srdečně vás zdravíme a dostáváme se k bodu 20. Zpráva o sdělení komise eh, akční plán pro dárcovství a transplantaci orgánů. Posílená spolupráce mezi členskými státy. Spravodajkou, navrhovatelkou Eva Lichtenbergová. Es ist schade, dass dieses... Äh, Děkuji. Škoda, že pro takto citlivou eh, tematiku jsme eh, více neupoutali pozornost, protože to rozhodnutí, které máme učinit, budou eh, muset být učiněna velice opatrně. V Evropě máme vysoké know-how v oblasti Eh, transplantátů mnoha orgánů, a, mm, ale ta pravidla jsou velmi různá. Pokud jde o transplantaci orgánů eh, z mrtvol, někdy je to systém opt-in, jindy je to systém opt-out. A souhlas, někdy stačí souhlas rodiny. Je to vždycky nesmírně citlivá záležitost, protože tady je úmrtí a tak je tady velice silný emocionální moment. V některých zemích někdo musí jasně vyjádřit, že si přeje být dárcem orgánů v jiných zemích, musí zase výslovně vyjádřit, že si nepřeje eh, vydarovat orgány, ať jeho rodina rozhodne mm, cokoliv, nebo ať se rodina rozhodne jakoliv. Vše záleží na národních zvyklostech. A to je nutné vědět, jestli ještě je tady další věc, kterou je nutno vědět. Je tady zásobárna eh, orgánů v Evropě a čím je mm, tato zásoba větší, tím eh, je více jednotlivých pacientů, kteří potřebují nalézt odpovídající orgán. Takže Komisi v tomto případě zejména jde o sjednocení pravidel, která platí. Musíme si uvědomit, že pomaly, po pacienti jsou čím dál tím mobilnější, na to je potřeba reagovat a musíme si také uvědomit, že dostupnost orgánů je také vyšší dostupnost orgánů je něco, o co se snažíme. Technické předpoklady proto již jsou ale stále jsou zde ještě některé bariéry, které musíme vyřešit. Například některé orgány jsou jen velmi obtížně dostupné a s tím stoupá také obchodování, nelegální obchodování s orgány. Já si myslím, že v prvé řadě musíme tedy zajistit, aby byly minimalizovány kriminální praktiky toho nejhrubšího charakteru. Musíme mít tedy dobrou kontrolu a odpovídající spolupráci. Máme pouze nedostatečně spolehlivá data. V tom má komise pravdu. Chtěla bych také poděkovat kolegyni, se kterou jsme se shodli v celé řadě otázek. Pokud jde o tento akční plán, tak zde musíme zohlednit některé konkrétní aspekty. Já bych ve svém stanovisku, které předložím, ráda tematizovala rozdílnost systému a dopad této rozdílnosti na dárcovství orgánů po úmrtí. Některé státy mají velmi rigidní systémy, ale velmi profitují z toho, že jiné státy mají velmi otevřené systémy. Konec konců potřebujeme najít orgány podle toho, zda se orgán hodí pro transplantaci či nikoliv a nikoliv zda je to transplant eh, ze země A nebo ze země B. Proto je důležité, jakým si způsobem tyto systémy více otevřít. Je také nutné. Tematizovat na veřejnosti toto téma, podpořit to na mezinárodní úrovni a posílit eh, tyto aspekty. Je zřetelné, že zde stále panuje jakýsi primární strach při dárcovství z poúmrtí A tento strach spočívá v tom, že ve skutečnosti jedná se o transplant z osoby, která již nežije, ale medicínsky takovýto strach nemá žádné opodstatnění. I zde musíme dělat tedy jistou veřejnou osvětu. To je věc, kterou já považuji za důležitou. O jedné věci ve své zprávě nemluvím, ale chtěla bych to říct zde v tomto fóru. Z psychologického hlediska je jedna z nejobtížnějších situací ta, když má příbuzný těsně po té, co se dozví, že mu zemřel blízký, rozhodnout, zda orgány tohoto příbuzného hodlá poskytnout pro transplantaci z psychologického hlediska a z zkušenosti lékařů a také ze zkušenosti příbuzných, kteří se dostali do této situace, je to neuvěřitelně citlivá záležitost, která je velmi problematická z psychologického hlediska. Lidé často řeknou, když už je tak říkajíc pozdě, že by se bývali rozhodli jinak, eh, že například zamítli dárcovství, ale pak by řekli, že by vlastně to dárcovství umožnili. Jinými slovy, jedná se o jistý tlak na danou osobu ve chvíli, kdy eh, tato osoba se musí vypořádat s smrtí svého blízkého. I v mém okolí jsou osoby, které žijí s transplantovanými orgány a já jsem si tedy tak moc vědoma toho, že na jednu stranu musíme poskytovat informace, na druhou stranu musíme zajistit bezpečnost a na třetí stranu musíme poskytnout vyšší dostupnost transplantovaných orgánů. To se, ta obecná osvěta se týká tedy jak toho, že musíme informovat lidi o tom, kdy je možné transplantovat orgány a tak lidi, kteří čekají na transplantaci. Často zemřou lidé, kteří čekají na transplantaci. Toto číslo je stále alarmující a my bychom kvůli tomu měli pracovat na tom, abychom za předpokladu lékařské obezřetnosti dělali veřejnou osvětu, abychom jakýmsi způsobem zprostředkovali možnosti, které existují, abychom odstranili bariéry, které stojí v cestě možné záchraně životů kvůli transplantaci. Děkuji. Non vedo nessuna... Ah. Takže, ano, prosím, pan kolega eh, Zvěvka. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se ho být velice stručný. Plně souhlasím s projevem paní Lichtenbergové. Jenom několik doplňků, doplňujících informací. Ta osvětová práce by měla spopularizovat eh, dárcovství orgánů a tyto osvětové akce by měly umožnit také, aby bylo více takovýchto orgánů k dispozici, ale je tady ještě jeden další moment, který musíme zohlednit. Tyto osvětové kampaně by měly snížit nelegální obchodování orgány. Nevím, jestli je to propojeno, ale možná, že by to ve zprávě mělo se objevit. Děkuji. Čečília. Tack, herr ordförande. Ja, jag tog... Děkuji za to, že jste se zmínili o všech těchto otázkách. Chci poděkovat paní Lechtenbergerové za vynikající spolupráci. která existovala na všechna tato témata. Máme dvě zprávy, ale myslím si, že tyto dvě zprávy kladou úplně stejné etické eh, otázky. A ráda bych tomu ještě dodala, protože eh, už se o našich zprávách hovořilo včera, o vysledovatel, ta otázka sledovatelnosti, vysledovatelnosti cesty orgánů, to je také i lékařský cíl. Lékařský cíl je nesmírně důležitý, protože eh, štěp by neměl být, eh, nebo ta transplantace by neměla, by neměla být cíl sám o sobě, ale mm, tady by se měl prodlužovat život pacienta. Takže bychom měli i nadále pokračovat v této spolupráci. Má kolegyně mm, tady předkládá jednu větu, kterou bychom mohli přidat k bodu 5. Sledovatelnost eh, darovaných orgánů z lékařských důvodů. Jde o to, abychom tady prokombinovali dvě věci, ochranu osobních údajů na straně jedné a na straně druhé to, že tady jsou k dispozici lékařské údaje, takže to tam dodáme pro nebo z důvodů e, lékařského zásahu a myslím si, že dojdeme ke konsensu, pokud je o tento nápad, protože to není věc, která, kterou na to bychom mohli mávnout rukou. Ano, mohli bychom říct disponibilita orgánů, nebo možná, že bychom o tom někde mohli, že bychom se o tom někde mohli zmínit někde jinde. Nátlak na, na, na ty nelegální praktiky. Myslím si, že tady bychom měli eh, nastolit jakousi osvětovou strategii a prostě dejte to černé na bílém, předložte pozměňovací návrh. Já si myslím, že tu myšlenku do toho textu nějak vložíme. Já proti tomu vůbec nic nemám. Já jsem se snažila to udělat stručně, ale máte pravdu, eh, je to velice důležité. Děkuji vám, říká pan předseda. Rád bych připomenul eh, Eh, kalendář. 8. Eh, mm, ledna to je datum pro předložení pozměňovacích návrhů. A teď se dostáváme k bodu 21, makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem a zřízení Evropského výboru pro systémová rizika. Slovo má paní Evelyn Regner. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Děkuji. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Makroobezřetní dohled nad finančním systémem, to je to, co nás dnes zajímá. Souvisí to, souvisí to také s Evropským orgánem pro cené papíry a dovolte mi, abych tedy poukázala na časový plán. V hospodářském výboru existuje společný časový plán pro tyto dvě pro tyto dva body. Je to tedy Evropský orgán pro eh, ceny, cené papíry, Evropský orgán pro pojišťovnictví, Evropský orgán pro systémová rizika. To jsou tedy tři body, které eh, jsou projednávány zároveň a já bych na tento časový plán ráda navázala. Měli bychom tyto věci probírat zároveň. Je škoda, že pan Baldassare a pan Kastex již odešli. Oni mají na starosti ty dvě zbývající témata. Možná by bylo dobré, kdyby paní Kastex slyšela tato slova. Já tedy doufám, že to tak také dopadne, že budeme mít odpovídající časový plán a že bude mít příslušnou dobu na pozměňovací návrhy. Nebudu mluvit do detailu, zmíním nejprve klíčová východiska pro moje stanovisko. Výbor pro systémová rizika je součástí balíčku pro makroobezřetnostní dohled se sídlem v Frankfurtu. Vychází to ze skupiny eh, a zprávy de la Rossière. který, tato zpráva poukazuje na to, že by měl vzniknout dohled v oblasti makroekonomiky. To je tedy první část, ze které vycházím. Já si myslím, že je správně, že tento výbor vůbec vzniká. Již během krize poslanci poukazovali na to, že na evropské úrovni je nutné, aby toto grémium opravdu existovalo. Co se mandátu týče, mandát by měl být limitovaný, nemělo by se to stahovat na daňovou a e, politiku a politiku platovou. Výbor pro systémová rizika nemá právní osobu a měl by pracovat na základě vysoké kvality. A na základě toho by měl mít odpovídající dopad. Co se právní kvality týče, to je tedy to, co od tohoto výboru budeme požadovat. Struktura, to je další důležitý bod. Jedná se tedy o to, kdo v tomto výboru ve skutečnosti bude. Zde podle mě ještě něco chybí. Není zde úplně jasné, že ve vztahu ke stávající situaci bude také zastoupena hospodářská kompetence. Jsou zde již zástupci jiných velkých finančních a dohledových institucí, kteří sami o sobě eh, jsou kompetentní v této oblasti, ale já si myslím, že by bylo také vhodné, a zmíním to také ve své zprávě, ve svém stanovisku, že by zde měli být zapojeni také evropští sociální partneři. Mělo by dojít tedy k rozšíření tohoto grémia, aby zde byla širší hospodářská kompetence. Dále veřejnost respektive zveřejňování a přístupnost eh, jednání, to je otázka transparentnosti. Já si myslím, že by zasedání a výsledky neměly podléhat eh, utajení pouze, eh, a jestli tak pouze ve výjimečných případech. Další část, to je odpovědnost. Výbor pro systémová rizika není nikomu odpovědný. To je podle mě konstrukční chyba celého nápadu, aby vznikl tento výbor. Já si myslím, že evropské instituce by měly zajistit, aby Evropský parlament měl kontrolu nad Evropským výborem pro systémová rizika. Parlament by tedy měl mít větší pravomoci. A závěrem, dámy a pánové, je to pověření pro Evropský výbor pro systém rizika. Toto pověření by mělo být eh, zpřesněno s ohledem na článek 2 Evropské smlouvy o EU. Tedy, že výbor odpovědný za finanční systém a makroúroveň. bude mít odpovědnost za trvale udržitelný rozvoj a růst, tedy za cíle stanovené článkem 2 smlouvy o Evropské unii. Úkol tohoto výboru je přispět ke stabilitě finančních trhů v Evropě. Non vedo domande di parola e qui... Kdo žádá o slovo? Nikdo, takže můžeme přistoupit k poslednímu bodu dnešního pořadu jednání a to je bod 25. Samozřejmě chci vřele poděkovat kolegyni Evelyn za tuto zprávu. Bod 25 se týká o sdělení o vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Slovo má paní Dana Wallis. Děkuji, pane předsedo. Je mi jasné, že nemáme žád moc času šlo o to spolu s poslanci projít některé změny, které přináší Lisabonská smlouva e, pro práci našeho výboru a e, případně něco napsat. Ale vzhledem k tomu, že není čas a dlouho jsme diskutovali s právní službou na stejné téma, tak e, já neočekávám, tak já ne, nebudu nic dneska říkat. Spíš bych se nejprve podívala na ten písemný dokument správní služby a potom bychom se podívali na některé praktické aspekty, které pro nás z toho vyplývají eh, tady ve výboru a eh, také eh, bych počkala, až bude v lednu k dispozici kapisní vydání Lisabonské smlouvy, tak abychom si o tom potom po detailněji pohovořili. Děkuji. Credo che sia una qualità britannica questa straordinaria capacità. Eh, to je, britská uh, úžasná kvalita hovořit tak stručně, to já obdivuji u Britů. To je fascinující. Takže tím jsme skončili a pan Rabkaj. nur noch eine Bitte. Pane předsedo, my jsme se včera na schůzi koordinátorů nedostali k tomu, že 14.12. bude ještě jedna schůze koordinátorů a já doufám, že by bylo možné dát na pořad jednání připrave, přípravu slyšení. Ještě letos bychom měli mít naprosto jasno v tom, co se nás týká Eventuálně budeme muset se totiž podělit o slyšení ještě s jinými výbory. To bude určitě složité a bylo by asi dobré, kdybychom měli informaci o tom, jak to bude vypadat, aby členové ještě letos měli informace, které se toho týkají. Nemělo by to být tak, že rovnou skočíme rovnýma nohama do slyšení, měli bychom i také přípravné eh, jednání týkající se takového slyšení informace, perché non c'è... Allora, la proposta è molto saggia. To je opravdu velmi moudrý návrh. Zapíšeme to na pořad jednání a očekáváme detailnější informace od předsednictví, pokud jde o harmonogram a jednotlivá slyšení, ale již nyní vám mohu říct, že příští setkání našeho výboru se bude konat 27. ledna v 15 hodin v Bruselu a 28. ledna celý den tamtež. A pravděpodobně dostaneme zvolání eh, mm, nebo přihlášku na eh, slyšení komisařů. Sejdeme se příští týden ve Štrasburku. V Bruselu, ve Štrasburku. Rád bych vám popřál všechno nejlepší do nového roku, ale je to asi příliš brzy, takže až příští týden.